Très bien. Si vous voulez bien, euh, je... Takže dobrý den, já navrhuji, abyste se vrátili na svá místa, abychom mohli začít dnešní dopolední program. Donc, comme le... Jak avizoval eh, pan předseda včera, on dopoledne tady nebude, protože musel do Lucemburku na radu, eh, která má přijmout velmi eh, významná rozhodnutí pro naše odvětví a vrátí se mezi nás odpoledne. Proto mě požádal, abych ho zastoupil eh, při předsedání dnešního dopoledního zasedání. Takže já navrhuji, abychom se pustili do práce, kterou zahájili včera odpoledne. A takže si představíme studii, jak figuruje na pořadu dne, o srovnání příjmů zemědělců v Evropské unii. Je to studie, která byla vypracovaná pro náš výbor srovnání příjmů zemědělců mezi členskými státy Evropské unie. To je jedním z našich cílů který eh, kolektivně jsme si stanovili prostřednictvím společné zemědělské politiky zajistit eh, důstojné živobytí pro zemědělce, především prostřednictvím individuálních příjmů. A tady vidíme v této studii, do jaké míry tento cíl je aktuální a musí zůstat naší prioritou. Takže Eh, takto můžeme sledovat vývoj příjmu zemědělců v Unii a sledovat eh, dynamiku v jednotlivých členských zemích. Studie by nám měla poskytnout několik doporučení ohledně toho, jakým způsobem zlepšit příjmy zemědělců. Jménem svým a jménem členů výboru bych chtěl přivítat tady oba autory studie pana Bekelej Il a pan Dalen Bradley z Agra CAS ze Spojeného království. Já jim děkuji za jejich práci a těšíme se na jejich prezentaci. Po jejich prezentaci dám slovo zástupci mm, komise DG Agri, panu Aniotisovi, aby vystoupil a poté zahájíme rozpravu tak jako obvykle. Takže prosím, dávám vám slovo, nevím, který z vás začne. Vy, dobrá. A potom proběhne diskuze na toto vysoce důležité téma. Děkuji předem. Děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Barclay Hill a jsem eh, starý eh, agroekonom a, a pracuji s doktorem eh, Dylem Bradlim z Agrosius Consulting. Eh, velice rádi jsme provedli tuto studii pro, Evropskou, eh, pro Evropský parlament a ta zpráva, kterou eh, před svou máte, je mnohem delší, než jsme schopni pokryt za toto jedno zasedání, čili dnes vám jsme schopni představit pouze některé klíčové věci a pokusit se odpovědět na vaše dotazy, které s tím souvisejí ta struktura prezentace, jak vidíte, bude následující. Já to trochu uvedu a potom pohovořím o datových zdrojích a metodikách možná déle, než byste si mysleli, že by bylo vhodné, ale hm, myslím si, že bude velice eh, důležité hm, se podívat na několik těch základních principů měření eh, příjmů tak abychom si je připomněli a potom také si musíme eh, připomenout, s jakými zdroji potom tyto metodiky pracují. Potom eh, eh, udělám přehled vývoje příjmů v zemědělství a zejména by mě bude zajímat, jaké ty jak se ty obecné změny odráží v tom, co se děje v Evropské unii. Víme, že zemědělství eh, historicky je eh, vždycky mezi, eh, tlakem mezi cenami a nákladami, náklady předmětem tohoto tlaku. A v posledních letech je tady tlak na snižování příjmu zemědělců a tradičně to vede ke snižování pošlu zemědělců tak, aby se uchovaly příjmy na zemědělce. Otázkou je, jak tohle se promítá do Evropské unie. Dalším typickým znakem zemědělství je variabilita z roku na rok. Zemědělci dobře vědí, že jejich příjmy se ehm, liší rok od roku a diversifikují například tak, aby ehm, mohli je nějak vyrovnat. Třetí velká charakteristika zemědělství je jeho hetero eh, genita velká, a tedy diverzita a eh, farem a jejich eh, velikostí. Otázkou je, jakým způsobem eh, tohle se promítá do eh, statistiky Evropské unie. Další část se bude zabývat mm, mm, příčinami nedávných změn v zemědělství. A co je tedy i hlavními důvody těchto změn? A šestá část se bude zabývat eh, rozdíly mezi ženskými státy. Musím eh, poznamenat, že eh, tu pozici jsme určili podle určitého referenčního rámce, ale čili tak to bylo už zadáno, nedalo se to udělat dřív. A potom závěrečná část se zabývá hm, doporučeními pro statistiku a pro politiku, která by měla vycházet z našich zjištění. Cílem eh, naší studie bylo srovnávat eh, příjmy zemědělců, ale eh, jakými srovnáními jsme se měli zabývat? Pro nás bylo důležité to zadání. Šlo o základní cíle společné zemědělské politiky zajistit slušnou životní úroveň pro zemědělce. Ti z vás, kteří jste eh, narazili na moji práci z eh, posledních 30 let pro Eurostat a další, vědí, že mě mimořádně zajímá tahle slušná životní úroveň eh, zemědělců, co by cíl a to, jak se sleduje a jak se, nebo jak úspěšná je zemědělská politika, pokud jde o cíl zajišťování té slušné životní úrovně zemědělců. Ono to hodně eh, souvisí s eh, příjmem domácnosti eh, zemědělců. My si nemůžeme být jistí, protože to nikdy nebylo definováno Evropskou unii nebo evropskými institucemi, co to je slušná životní úroveň v kontextu zemědělství. A nikdy jsme nedostali definici toho, co to jsou vlastně zemědělci. Samozřejmě jsou tam domácnosti, ale jsou tam také eh, širší, širší komunita. Můžou to být eh, domácnosti, které mají zemědělský podnik, nebo jsou to jenom ty, eh, které mají hlavní příjem ze zemědělství. Nebo hlavně pracují v zemědělství. Ta definiční otázka je v podstatě velmi důležitá. Pokud jde o příjmy eh, v domácnostech. jejich variabilitu a distribuci. Ovšem eh, je eh, tady zjevný politický zájem srovnávat příjmy v různých velikostech podniků, v různých typech hospodářství a mezi jednotlivými členskými státy a regiony. A nejde nám jenom o absolutní velikosti, ty jsou důležité v srovnávacím kontextu, ale jde o směr vývoje, pokud jde o stabilitu e, vývoje a jeho a distribuci příjmu. Jak to například, že když se podíváte na výnosy zemědělských dělníků, zemědělství, tak podstatná menšina má negativní příjem rok za rokem. I jak tyto zemědělské domácnosti přežívají? Odpověď o většině případů je, že mají jiné zdroje příjmu. Životaschopnost investic je tedy ovlivňována nejenom eh, výnosností eh, investic zemědělství, ale i ale celkovým příjem domácností. Teď k eh, metodám měření příjmu v zemědělství. Systém národních účtů a evropský systém účtů nám nabízejí dva způsoby, jak měřit příjmy. Je možné měřit příjem z formy činnosti, jako je zemědělská výroba, a jiný způsob je zabývat se eh, příjmy eh, vzniklými z konkrétních institucionálních jednotek. Eh, konkrétní jednotka je domácnost nebo domácí podnik. To je základní zapsaný, základná zapsaná mm, podnikatelská forma. Ovšem jsou i jiné podnikatelské jednotky korporace. Zabýváme se eh, jedním a týmž národohospodářským jevem, ale hledíme na něj ze dvou pohledů. Lze tedy tyto dva pohledy eh, sladit a ten diagram, který máte před sebou, to ukazuje. To šedivé, eh, které jde vodorovně, se týká zemědělské činnosti a produkce a podnikatelské příjmy, které to eh, vytváří, jsou tam znázorněny, to je to viditelné, a přechází to eh, do eh, produkce ze tří institucionálních jednotek, z domácích firm, korporací a z dalších. A ve spod na diagramu vidíte oblasti, které nejsou šedivé. To jsou aktivity, eh, kterými se eh, domácnosti eh, zabývají ještě vedle zemědělské činnosti. Pokud se podívám na domácnosti, tak ten první největší tady vlevo je, že jsou některé zemědělské domácnosti, které nemají žádné další aktivity. Všechny jejich běžné příjmy pochází z zemědělství. A když se posouváte doprava, tak eh, vidíte eh, rostoucí počet domácností, jejichž další eh, příjem je stále důležitější. A jsou některé domácnosti, které mají více příjmů, které pocházejí z mimo farmu a nejsou z té, nebo z mimo toho zemědělského podniku a nejsou z něj samotného. Dále eh, metodické otázky měření příjmu zemědělských domácností. Tohle eh, vypracoval Eurostat a FAO, organizace OSN pro eh, výživu a zemědělství. Hlavními ukazateli je disponibilní, disponibilní eh, příjem na domácnost, na člena domácnosti a na jednotku spotřeby. Tohle eh, obsahuje eh, příjmy ze všech zdrojů, z podniku zemědělského, z dalších, další výdělečné činnosti, z nemovitostí, penze a tak dále. Ta metodika obsahuje eh, různé definice toho, co je zemědělská domácnost. Obyčejně je to taková úzká verze, která se zabývá jenom těmi domácnostmi, jejichž eh, zdrojem příjmu zemědělství, jejichž, eh, u nich je zemědělství hlavním zdrojem příjmu. Ale musím vám říci, že i když to je poměrně atraktivní způsob, alespoň z mého pohledu, jak měřit příjem zemědělců, v současné době Neexistuje žádný funkční systém statistiky EU, který by nám poskytnul informace o e, příjmu zemědělských domácností a umožnil e, srovnání mezi e, příjmy zemědělských domácností a domácností dalších socioprofesních skupin. A to je velký informační nedostatek proto krátkodobě musíme spolehat eh, na informace, které jsme schopni eh, získat eh, ze členských států. A ty jsou rozčištěné a neúplné. Proč nemáme slušné informace, kterými bychom mohli srovnávat příjmy zemědělců s ostatními socioprofesními skupinami? a e, nemohli, nemůžeme tedy popsat jejich úroveň, jejich životní úroveň. Pokud se podíváte do literatury, tak se to dá e, vysvětlit z e, řady důvodů. Je tady zaprvé nedostatek politické vůle nebo politického, politických požadavků. V minulosti si, politici mysleli, že zemědělci prostě závisí na zemědělství, pokud je o jejich příjem. Tak to zjevně není. Pro některé politiky pokud by zjistili, že eh, domácnosti zemědělců mají eh, příjmy eh, vyšší než průměr společnosti, by to bylo politicky nepřijatelné, řekněme nevhodné. Dalším důvodem je, že když bylo zřízeno když byly zřízeny systémy měření ve 30. a 40. letech, odkud pocházejí začátky dnešního systému, tak to eh, eh, nezačalo sledováním domácností, ale eh, sledovaly se výnosy zemědělské výroby, nikoli v zemědělských domácností. A když už se něco zavede, tak se to obyčejně používá. Ne nezbytně vhodně, ale statistika se dá zneužít. V rámci společné zemědělské politiky se také Eh, nic takového nepožadoval. Nebyl žádný eh, konkrétní mechanismus, kterým, eh, pro který by se musel, musel prokazovat příjem zemědělské domácnosti. Pokud prostě bylo nějaké číslo, které bylo příjem zemědělců, i když to bylo nevhodné, tak se to prostě použilo. Další vysvětlení v literatuře je samozájem byrokracii. Ministři zemědělství bývají ministři pro zemědělství a to je trošku rozdíl. Obyčejně chtějí podporovat příjmy zemědělců a všechno, co jde proti tomu, konkrétní byrokrati nepodpoří. A poslední věc je nedostatek slušných dat. Máme problém s datovými zdroji protože v řadě členských států ty informace se prostě nezbírají. Buď v eh, průzkumech mezi eh, zemědělskými podniky a nebo v eh, rámci systému zdanění. V řadě členských států zemědělci nejsou předmětem zdanění na základě příjmů, takže neexistuje žádná povinnost, aby vedli účetnictví. Takže teď přicházíme z té oblasti, kde tedy máme metodiku, ale neuplatňuje se na příjmy ze zemědělství. V této druhé oblasti, nebo v další oblasti, Máme eh, dvě, eh, dva systémy, jak měřit příjmy eh, vzniklé z zemědělské činnosti. Za prvé jsou tady hospodářské účty z zemědělství, no pro zemědělství, které zpracoval Eurostat. To je takový přístup z hora dolů. Oni odhadnou příjem celého zemědělského sektoru, a to zejména na základě sekundárních zdrojů. Například pokud chcete eh, poznat hodnotu eh, zemědělské produkce, tak můžete eh, změřit oblast ositou plodinami, průměrné výnosy na základě tržních cen a můžete to vynásobit. Můžete to udělat velice rychle. Eurostat má předběžné odhady hotové ještě před koncem kalendářního roku, kterého se týkají. Ale je to pouze na úrovni sektoru. Neřeknou vám příliš toho ohledně jednotlivých typech a velikostí eh, podniků. To je jeden přístup. A druhý hlavní eh, přístup je eh, to, čemu se říká FADN, Farm Accountancy Data Network. Ty používají jednotný soubor proměných ve všech členských státech. Netýká se to přímo zemědělství, ale pouze přímo ze zemědělské činnosti. A je tam velmi málo výjimek ale umožňuje vám to eh, sledovat, co se děje v eh, podnicích jednotlivých velikostí. Ty mikroekonomické eh, informace jsou tam prostě takové. Ne všechny. Jsou tam zahrnuti. Každá země uplatňuje práh, pod který se tam zemědělské podniky nezahrnují. A to způsobuje samozřejmě určitý interpretační problém při popisu výsledků. Data předkládají národní zemědělské statistické úřady. A ačkoliv máte detailní informace, tak oni jsou vždycky dva roky staré. My, jsme, my používáme FADN jako hlavní datový e, zdroj pro své výsledky. No já vím, že vy už po nich určitě prahnete. FADN je ten náš eh, hlavní zdroj a naším eh, hlavním eh, indikátorem je zdroj příjmu zemědělského podniku rodinného. Čili to je to, co rodině zbyde na investice po, na spotřebu po odečtení všech nákladů, jako jsou hnojiva a tak dále náklady eh, na pronájem půdy, eh, no, na úroky, eh, na vyplacené mzdy a tak dále. Takže rodinné zemědělství to je náš hlavní indikátor. Ale ještě než k tomu při, přistoupíme, tak musím něco stručně říci k výsledkům z odlišných zdrojů. Ohledně toho, co zjišťujeme mm, o příjmech zemědělských eh, domácností. Ta situace eh, je eh, hodně nepřehledná, je méně než ideální, ale to, co je k dispozici, nám ukazuje, že další zdroje příjmů jsou běžné dokonce i u velkých zemědělských podniků, větších zemědělských podniků. Nemůžeme mm, předpokládat tedy, že vzhledem k tomu, že se jedná o velké hospodářství, tak má spoustu, tak má jenom příjmy zemědělství. Naopak, Řekl bych, že eh, takový eh, vztah spolehlivě neexistuje. Čili další eh, parametr je tady úroveň příjmu a také stabilita toho poměru příjmu ze zemědělské, zemědělské činnosti. Potom důležité zjištění je, že průměrný disponibilní příjem zemědělských domácností v většině členských států je obyčejně podobný Eh, příjmu celé společnosti eh, v dané eh, zemi. I když se to lipí v některých, liší v některých zemích. V některých zemích jsou na tom zemědělci lépe, mnohem lépe příjmově než národní průměr. Nizozemsko a Velká Británie jsou takové příklady. A v některých zemích, jako je Portugalsko a Polsko, je to zase mnohem nižší. Ovšem, pokud se podíváme na celou Evropskou unii, neexistuje žádný doklad, že eh, by zemědělské domácnosti jako skupina byla, eh, byly na to výrazně hůře. Budou už je oblasti chudé, ale nemůžeme podpořit eh, tvrzení komise, které se často uvádí, že příjmy zemědělců jsou 40% pod zbytkem společnosti. Tohle se dělá na základě průměrné návratnosti a nikoli příjmu zemědělců. Ovšem hlavním výstupem z této části prezentace by mělo být, že potřebujeme mnohem lepší statistické podklady a metriku pro tuto část zemědělství. Další část tedy je přehledem vývoje příjmu ze zemědělství. Používáme tady opět výsledky z FADN. Výsledky, eh, které eh, eh, máme z hospodářských účtů pro zemědělství, jsou v zásadě, jdou v zásadě stejným směrem, ale jsou zmíněné v naší zprávě, ale musíme pamatovat na to, že když používáme nebo měříme příjmy zemědělské činnosti, tak je to jenom část příjmů zemědělců. My raději sledujeme ty příjmy po odečtení úroku nájmu a mest. Je to inherentně nestabilní, protože zemědělství je samo osobně, samo od sebe nestabilní činností. A měřit průměry během tří let je asi tak vhodné. A řada z našich výsledků se tady eh, zabývá tříletými průměry. Vývoj v čase je tady zajímavý. A srovnávání a eh, tedy a eh, hospodářství různých velikostí nás také zajímalo. A myslím si, že v této fázi už můžu předat slovo kolegovi Didymu Bradlimu, aby vám ukázal eh, některé naše eh, výsledky založené na eh, datech FADN a to zejména pokud je o příjmy zemědělských domácností. Děkuji mnohokrát. Já bych jenom zopakoval to, co říkal Bartny ohledně porovnání těch podniků, které mají více než 25 tisíc, co se týče produkce nebo výstupu. A také se podíváme na úroveň a změnu, co se týče variability během období. E, my jsme zachovali to označení e, podle zprávy, aby se to mohli porovnávat. Tady máme vývoj podle rodinných jednotek, podle se skupení mezi lety 2004 až 2012. A tady je určitý vzestupný trend pro všechny skupiny. EU 25, která se stává 27, vykazuje určitý vzrůst připojením eh, Rumunska a Bulharska v roce 2017, ale pokud se podíváte na EU 15, horní křivka a desítku, což jsou ty státy, které se připojily v roce 2004, což je ta červená křivka, vykazují vzestup, ale snížení o, do roku 2009. Rumunsko a Bulharsko to je ta zelená křivka a tam vidíte, že očividně neutrpěli takovýto pokles v letech 2007 až 2009. A také je vidět konvergence mezi jednotlivými skupinami, co se týče percentuálního porovnání. I když je třeba si říci, že absolutní eh, mezera mezi příjmy v jednotlivých skupinách zůstává přibližně stejná. Tady vidíte úpravu podle jednotlivých rodinných jednotek přímo rodinných hospodářství podle roku, čili je to změna příjmů oproti předešlému roku a s výjimkou roku 2008 a 2009 většina těchto ročních změn je pozitivních a příjem se zvyšoval v Evropské unii 2, i když dochází pak po lesu následujících letech. A také je tady variabilita větší mezi deseti eh, a než podle EU eh, e 15 což jsou červená a modrá křivka a v roce 2009 eh, tam byl větší pokles než v EU 15 a v roce 15 tam je větší vzestup než v ostatních skupinách. Proč vám vlastně ukazuji tato čísla? To jenom abych zdůraznil eh, nebezpečí pohledu na situaci v meziročním období, protože je to velice variabilní, proto využíváme tříletých období. Mnohé publikace to ignorují a skutečně se zaměřují pouze na roční změny. A vzpomenete si, že v roce 2009 se hodně mluvilo o poklesu příjmů, ale napříč určitým obdobím to vlastně vypadá zcela jinak, tento obrázek, jak dokazují právě tato čísla. Tento eh, graf eh, je změna podle velikosti jednotek. My jsme použili dvě čísla eh, čísla, příjem rodinných hospodářství FNVA, to je modré, a příjem, ten je v červeném. Tady je skutečně eh, pevně zpětá velikost a příjem. Pokud velikost roste, což je tradiční způsob eh, poměřování podle NFAMu, tak příjmy rostou také. A také zjistíte mm, velkou disparitu v té větší skupině mezi FNVA a čistými příjmy, protože čisté rodinné příjmy zohledňují půdu a kapitál a ne příliš práci. FNVA tam je úhrná práce, kde je Eh, u velkých podniků méně rodinných příslušníků než ostatních pracovníků. Tato čísla vykazují stejné informace podle typu jednotek, zase za pomoci průměru let 2010 až 12. Horizontální křivka ukazuje průměr EU eh, e 27 a pak tady máme mm, různé příjmy, Eh, modrá, červená, zase eh, průměrný příjem, čistý příjem. Tady je velký rozdíl podle typu a je tady velká odchylka mezi typy, což tady bohužel není vidět. Takže i když tady máte u smíšených eh, daleko nižší příjmy než u těch, které se zaměřují na dobytek, budou určité hospodářství smíšená, eh, která mají vyšší příjmy než zaměření eh, na zvířata, protože toto jsou skutečně pouze průměry. Je tady rozdíl mezi typem a velikostí. Eh, je třeba poznamenat, pokud se podíváte na tyto mm, grafy, kde máte ty největší hospodářství, tak ty pokryly asi dvě třetiny, zatímco smíšené hospodářství asi třetinu. I když tady, tady vidíme typy, tak e, máme velký vliv velikostí, protože velikost a typ na sebe mají přímý vliv. Ty, které mají velký příjem, vy, lépe využívají kapitál a to eh, má souvislost s pracovní silou. To znamená, že pokud eh, vidíte u těch eh, zaměřených o hospodářství eh, velké eh, příjmy, tak to znamená, že tyto jednotky jsou velmi kapitálově zaměřené oproti smíšeným hospodářstvím. Tady máme příjmy z let 2010 a 2012, kde jsou indikátory podle věku pro celou 27 Tady je vážený průměr věků všech zapojených rodinných příslušníků, ne pouze hlavního zemědělce, který je většinou otec, který pracuje s dětmi a pokud se podíváme na tento profil, tak bychom viděli číslo zcela odlišná. Příjem je nejnižší při extrémech, zase to navazuje na velikost, čili mladší a starší Eh, mají různé podniky, což eh, je základ pro tato čísla. Tato čísla eh, zobrazují odchylky v letech 2004 až 2012. Zase tady máme horizontální křivky evropského průměru celé 27. červená čistý příjem a pak příjmy rodinné Zelená je příjemná jednotku. Čím výš, tak tím větší uh, varianta, čili ty odchylky mezi jednotlivými hospodářstvími jsou uh, velké. Uh, vidíme, že u zvířat a u rostlinných tam je velká odchylka nebo velká míra odchylek, zatímco, dejme tomu, u vinařství je to daleko eh, menší, čili ta variabilita u určitých typů hospodářství je menší než u jiných. Teď dám slovo Bartlimu. V následující sekci se zaměříme na to, co je základem těchto změn jaké jsou tady klíčové základy změn, jak poměřit průměr příjmů zemědělských domácností. To je jeden z potenciálních indikátorů a tady máme celou řadu eh, klíčových bodů, protože ty příjmy procházejí nejenom ze zemědělské činnosti, ale i z jiných činností, dejme tomu důchody tady máme a podobně. Víme, že alespoň třetina, tak říkajíc hlav těchto hospodářství má i jinou činnost. A pokud e, zohledníme manželé manželky, tak e, asi více než polovina těchto takzvaně farmářských dvojic má ještě další um, činnost s příjmy mimo zemědělskou činnost. Asi 12 hospodářství má také nezemědělskou diverzifikovanou činnost přímo na hospodářství. K tomu se ještě dostaneme. Čili ty základy eh, těch příjmů, zemědělských příjmů se mění. Ale co je základem těch nezemědělských příjmů, to vlastně nevíme. Ale věříme, že to, co je hnací silou v tomto případě, jsou ty faktory, které mm, eh, vlastně jsou hnací silou uh, hospodářství jako takové. Literatura nám podává důkazy o tom, že nikdy nemůžete vyloučit jakoukoliv možnost kombinace činnosti se zemědělskou činností. Pokud se podíváte na historii během posledních 100 let, tak je to právě nezemědělská činnost, která často eh, umožňuje zemědělcům si zachovat eh, svoji zemědělskou činnost ať je to manuální práce, intelektuální lékaři nebo pobvězdy, všichni jsou schopni eh, kombinovat svou činnost se zemědělskou činností. Ale pokud se podíváme na čistě zemědělskou činnost, tak tady hlavními příjmy jsou, eh, jsou založeny na ceně zemědělské výroby a výstupů ze zemědělské činnosti. Hodnota výstupu není o, ovšem změna objemu, nicméně změna ceny zemědělských komodit. Pokud se na to podíváme podrobně, na jednotlivé kum, příjmové komponenty podle skupin EU15, N, N10, e, N2 a 27, tady máme rozdělený graf, kdy nahoře vidíte absolutní hodnoty příjmů a výdaje, které jsou rozděleny na příjmy vlevo a výdaje a příjmy vpravo a dole to samé, nicméně v procentech. Zase eh, je to průměr z let 2010 až 12, což ilustruje to, co tady bylo řečeno ohledně celkového výstupu v modrém a zelené, co se týče průběžné spotřeby. Pokud se podíváme na příjmy, tak je to výstup a dotace Nicméně ten výstup sám o sobě eh, je důležitý komponent dotace, mm, jsou v celku malé. Pokud se podíváme na, to, eh, na ten druhý sloupec, tak rozdíl mezi příjmy a výdaje eh, jsou zohledněny podle typu rodinného hospodářství. Pak jsou tady eh, příjmy podle eh, méně příznivých oblastí, podle eh, sloučených či rozdělených příjmů nebo podle skupin N10, N2, kde pochopitelně na základě toho jsou hodnoty jiné. Ale pak jsou tady velké rozdíly mezi absurdními hodnotami, ovšem co se týče proporčního poměření, tak e, tam jsou rozdíly mezi jednotlivými skupiny. Co se týče procent e, na mzdy a půdu, tak to je v celku srovnatelné mezi jednotlivými skupinami, které tady máme. Tady je změna podle jednotlivých komponentů. Základem změny zase je období v letech dva, období 2004 až 6 a to srovnáme s obdobím 10 až 12 a výstup a příjm a spotřeba se mění na prvním eh, grafu, který jsem ukazoval vykaz, eh, vykazoval určitý pokles v letech 2007-2009 a pak ví zase vzestup, kde vidíte, že jsou tady velké rozdíly oproti spotřebě, čili výdaji na hnojiva, technologie a podobně. N10, kde, která je v zeleném, zase zaznamenává velký vzrůst dotací oproti EU 15, 15 která je v červeném taking that thought a little further, this, this... Když se podíváme kousek dál, tak tady vidíme eh, vývoj dotací na zemědělský podnik v období 2014 až 2012. EU 15 je zeleně, nahoře přerušená čára, to je 27, což je 25 před přistoupením Bulharska a Rumunska, potom EU desítka e, je e, fialově a Rumunsko a Bulharsko bledě modře dole. Tady vidíme právě to, co jsem e, říkal o růstu dotací v Evropské unii. Ty dotace v Bulharsku a Rumunsku jsou poměrně statické a v ostatních zemích vidíme spíše, spíše pokles. Takže tady v porovnání, porovnání rozdílu v příjmu se liší podle příjmu v jednotlivých členských zemích. A to samozřejmě vyvolává zájem i obavy, proč v některých zemích jsou příjmy vyšší než jinde. Máme společnou zemědělskou politiku, všem to nezajišťuje stejnou výši příjmů ve všech členských zemích? Nebo zajišťuje? To si hned řekneme. Když se podíváme na statistiky z Fadenu, tak poměrně vysoké příjmy v zemědělství jsou v některých zemích. Jedná se o příjmy rodinných farem a rodinných jednotek. Je to průměr z, tříletý průměr období 2010 až 13. Země s poměrně vysokými příjmy jsou Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko a Spojené království. Země s poměrně nízkými příjmy jsou země EU desítky. Jaké je vysvětlení? Hlavní vysvětlení se zdá být rozdíl ve velikosti e, forem a zemědělských podniků v těchto zemích. Jak se podíváme za chvíli, když vezmeme velikost e, farem v potaz, pak jsou rozdíly mezi členskými státy poměrně menší. Co se týče změny od začátku eh, toho období 2006 až 2012 většina členských zemí zaznamenala nominální růst. Nejvyšší procento růstu se týkalo především zemí EU 10. Co se týče variability, rodinné farmy jsou variabilnější a jejich příjmy jsou variabilnější než přidaná hodnota na jednotku. To je pochopitelné, protože rodinné farmy vlastně mají, mm, jak si vykazují příjem, až po zaplacení nájmu, úroku a mest. Takže tam je poměrně, ty, a ty náklady jsou poměrně stabilní. Některé členské státy nicméně mají e, variabilnější ty výsledky než jiné. A to eh, odráží také mix typu zemědělských podniků a farem v dané zemi. Na dalším grafu, eh, to je graf 38, vidíme rozdílné úrovně Eh, příjmů a vidíme některé státy, které z toho vyčnívají eh, z té evropské krajiny, to jsou ty, které jsem vyjmenoval a některé jsou opravdu zvlášť nízké a jsou to zpravidla eh, země EU desítky. Takže tady vidíme také regionální úrovně, protože to, co jsme viděli na předchozím grafu, nevykazuje rozdíly mezi jednotlivými regiony v členských zemích. Takže tady na, eh, vidíme eh, eh, rodinné farmy v regionech Faden v období 2010 až 2012. A tady vidíme, že v některých členských zemích jsou poměrně velké rozdíly mezi regiony. Je to vidět zvlášť ve Francii a Německu. A daleko méně e, variability v jiných zemích, jako třeba Řecko, Finsko, Polsko, e, kde je e, ta úroveň poměrně jednotná ve všech regionech. Vysvětlení souvisí s typem a velikostí zemědělských podniků a farem a záleží také na typu produkce. Na dalším grafu vidíme rozdíly v příjmech eh, zemědělských podniků v období 2004 až 6 do období 2010 až 12. Je to nominální vývoj a to, co tady vidíme, že největší růst doch nastává v zemích EU desítky díky větší státní podpoře, e, jak jsme si říkali v souvislosti s dotacemi, vyššími e, e, cenami a vstupem na jednotný trh. Dánsko má vysoký, vysoké hodnoty a potom ale dál už je to Maďarsko, Lotyšsko a Polsko, Rumunsko, Slovensko, eh, kde byl zaznamenán poměrně vysoký růst za sledované období. Ale jak už bylo řečeno, vzhledem k velikému eh, nárůstu eh, procent mezi rodinnými farmami v těchto zemích, tak to ještě neznamená, že dohnali nominální výši příjmu zemí EU 15. Eh, rodinné pracovní skupiny, také občas se tam samozřejmě vyskytuje i eh, šedá ekonomika nebo nevy, nevykazovaná práce. A rád bych také upozornil na tom, že v eh, tříleté průměry omezují meziroční změny, přesto největší rozdíly ve Švédsku a Dánsku jsou typické ale e, e, z toho vyplývá, že zřejmě i ten tříletý průměr možná není zcela objektivním měřítkem, a, ale rozhodně je to lepší než meziroční změna. Tady na tomto grafu vidíme dvě skupiny, e, vidíme rozdíly v mm, velikosti zemědělských podniků v jednotlivých členských zemích. Takže když vezmeme dvě skupiny s údaji ze všech členských zemí, můžeme to dobře porovnat. V horní části grafu vidíme eh, farmy, jejichž příjmy se pohybují mezi 50 a 100 tisíci eur a v dolní skupině jsou to eh, farmy mezi 100 tisíci a 500 tisíci eur eh, ročního příjmu. Jak jsem říkal, všechny členské státy tady jsou zahrnuty a Eh, pozorujeme, že eh, u stejně velkých farem nejsou tak velké rozdíly mezi členskými státy, jak by se mohlo zdát. Když se podíváme na tu větší skupinu, to znamená dolní část grafu, tak vidíme šest z devíti členských zemí, které překračují evropský průměr, což je ta červená linka, a jsou to země EU desítky. Eh, a v, eh, naopak v horní části menší eh, farmy jsou také vlastně ze zemí EU desítky. Takže když odebereme vliv velikosti farem, tak potom vidíme, že ty rozdíly nejsou tak velké. A konečně jsme byli požádáni, abychom učinili nějaká doporučení, která by vyplývala z porovnání, která jsme učinili a z našich zjištění. První je, myslím, jasné. Potřebujeme věrohodné statistiky o, zem, o příjmech zemědělských domácností to je velice významný nedostatek. E, bez těchto informací nedokážeme spolehlivě říci, e, zda cíle společné zemědělské politiky zajistit e, vyvážené příjmy v zemědělství, zda tento cíl byl dosažen. Eurostat již od 80. let až do roku 2002 měl iniciativu, která se o toto pokoušela. Bylo to ukončeno, protože neměli dostatečnou podporu a hlavně v posledních letech eh, neměli dost podpory z členských zemí. A problém byl, že různé země užívaly různé eh, metodiky výpočtů, takže pak byl problém s interpretací údajů. Takže v roce 2002 eh, IAHS Eh, statistiky ze zemědělství eh, byly pozastaveny. My jsme realizovali studii proveditelnosti pro Eurostat v roce 2007. A eh, šlo o to, zda by bylo možné, aby všechny členské státy používaly stejný systém nebo stejný makroekonomický přístup pro generování informací. A dospěli jsme k závěru, že ano, nicméně nebyly přijaty žádné kroky na tomto základě. A e, takže toto patří mezi naše doporučení. Evropský parlament by měl podpořit iniciativu Eurostat pro sledování příjmu zemědělských domácností. E, účetní dvůr doporučil e, tu studii proveditelnosti, aby se tedy konala a eh, pak se ptal, co se dělo, nicméně eh, je to také mm, omezováno, omezeno zdroji a jsou problémy se zdroji dat. Jak už jsem říkal, některé eh, členské zemi vedou informace o rodinných farmách, některé ne. Některé daňové systémy zahrnují zemědělce, takže jak se potom ty údaje o příjmech dají extrahovat, ale v mnoha členských zemích e, buď e, všichni nebo někteří zemědělci neplatí daně a nejsou vedeni v databázi. Čili to je problém s odpovídajícími daty. Ale my ty informace potřebujeme nejenom proto, abychom znali příjmy e, zemědělců a jak si jejich sociální postavení, ale proto také, abychom dokázali vysvětlit investice. E, oni e, často příjmy investují do svých farem a potřebujeme také interpretovat životaschopnost a odolnost farem vůči ekonomickým e, a přírodním pohromám. Druhá, druhá oblast doporučení se týká statistik eh, z FADENu. Zdá se nám, že není věnovaná dostatečná pozornost eh, statistikám spojeným s nejmenšími farmami. Eh, ve výsledcích FADEN ty nejmenší jednotky jsou zastoupeny pouze v některých zemích eh, ve statistikách a když eh, eh, tam je ten prach 25 tisíc eur obratu, pak se může stát, že z nich vypadne většina v dané zemi. Také potřebujeme vědět více prostě o malých farmách představují významnou část celého společenství, jsou významné pro tvorbu krajiny a Faden eh, malé farmy nepokrývá, takže je potřeba eh, se na toto více zaměřit z důvodu kraj, tvorby krajiny a z důvodu sociálních. Pokrytí FADEN by mělo pokrývat prostě to, co, to, co je potřeba. Pak máme nějaké komentáře, co se týče stabilizace příjmu. V různých fázích byly návrhy na přímé mm, příplatky eh, zemědělcům pro boj s nestabilitou. To zachází poněkud dále než výsledky, které jsme my získali. Lepší by bylo asi připravit eh, Eh, management eh, zemědělských podniků, aby byly odolnější vůči nestabilitě, to znamená školení a využívání nástrojů pro hodnocení rizik. Aplikace přímých plateb, proticyklických eh, plateb, vyžaduje veliké množství informací na úrovni jednotlivých zemědělských podniků a tyto informace prostě neexistují. Nicméně tady další doporučení je, že by bylo zajímavé ehm, uvažovat o takové bezpečnostní síti nikoli pro zemědělské podniky, ale zemědělské eh, domácnosti se zaměřením na zemědělské domácnosti s nízkými příjmy. Eh, já tam cituji v té studii jeden příklad ze Spojených států, kde se ptali, kolik by stálo, aby nízké příjmy zemědělců, eh, které jsou pod úrovní mediánu regionu, jak je, za eh, kolik by stálo dostat je na úroveň toho mediánu. A zjistili, že by takové náklady byly podstatně nižší než stávající e, podpora zemědělství ve Spojených státech. Samozřejmě by to znamenalo velké přerozdělení a e, prostředky, které dostávají velké farmy, by pak šly do těch malých farem, což by zase bylo nepopulární v, v, mezi velkostatkáři. A nyní, co se týče podpory malých farem, tom stávající systému. My můžeme ukázat velikost farem, která je naprosto klíčovou e, příčinou příjmu, e, úrovně příjmu, čili strategicky a dlouhodobě je lepší podporovat e, růst zemědělských farem a podniků růst v smyslu také diverzifikace. a malé farmy mohou eh, budovat eh, svoji budoucnost vytvářením nových dovedností a lidského kapitálu. A poslední, co bych chtěl říci, že vidíme, že jsou v zemědělství oblasti, kde se zdají být zemědělské podniky orientované spíše na trh než na dotace. A to se nám zdá, že je nejúspěšnější odvětví. Takže my doporučujeme, aby politika eh, navýšila eh, tržní přístup a eh, tak to pomohla rozvíjet tedy tyto podniky. Děkuji vám, děkuji za pozornost. Merci. Děkuji vám za tuto prezentaci. Myslím si, že tato zpráva vyvolá božlivou diskusi. Rozhodně byla velmi zajímavá. A dříve, než zahájíme rozpravu, tak bych si dovolil dát slovo panu Aniotisovi, zástupci DG Agri, aby byl tak laskav a řekl nám, jak to vidí DG Agri. Řečník hovoří mimo mikrofon. No. Stále problémy se zvukem. ale OK, there we go. Tak už je to v pořádku. Já vám děkuji, pane předsedo, za příležitost stručně reagovat na zprávu a studii. Také eh, děkuji eh, Eh, prezentátorům eh, za to, že tak eh, rozsáhle představili to, co vlastně děláme v rámci FADN, který provozuje DigiAgri. Když bych to schrnul, tak je tady otázka, která vyplývá z té prezentace. Příjem zemědělců je jádrem zemědělské politiky, ale není to příjem domácností. Proč tomu tak je? Nejsme mezi těmi, eh, kteří by eh, říkali, eh, že tady není nějaký širší zájem na, zájem na přímo domácností. To souvisí s makroekonomickými ohledy. Existují prostředky, jak měřit příjmy domácností, ale nedělá se to na úrovni EU, e z těch důvodů, které už správně byly změny a také z toho důvodu, že příjem domácností je důležitý pro uh, zdanění a zdanění je národní věc. Ať už uh, nějaký akademik, který uh, dělá výzkum, mm, mm, definuje příjem zemědělské domácnosti širší nebo ne, tak to nemusí ovlivnit jeho výsledky, ale jestli eh, pracuje eh, nějaký jeden, eh, tedy manželka nebo manžel zemědělce na tedy v zemědělské činnosti, tak to nemusí souviset s vyšší nebo nižší nezaměstnaností. Oba mohou být v kontextu vysoké nezaměstnanosti. Jeden může pracovat a přesto může být eh, nízká nezaměstnanost. Čili eh, zdanění eh, tady na této úrovni zůstává národní pravomoc. Ovšem má společnou zemědělskou politiku ovlivňovat příjem domácností, podívejme se na cíle v zemědělství. Lze jej považovat za dvouprocentní sektor, to je ten celkový, to je to celkové procento HDB eh, ve členských státech, které zemědělství zabírá. My musíme posuzovat, co se stane z hospodářského hlediska. Nejenom v rámci souboru FADL, ale i také v statistikách Eurostatu, které se týkají širšího sektoru. Zemědělství je také takzvaný 50% sektor, to znamená, že eh, souvisí s využitím půdy a s, země, s ekologickými dopady, s eh, působením proti změnám klimatu, které musí probíhat. A, a tady máme také informace, ale potřebujeme jich mnohem víc. Zemědělství je také 100% sektor, to znamená, eh, že 100% ovlivňuje potraviny, které spotřebováváme. A tady jsou zásadní nedostatky v celém potravinovém řetězci, mm, pokud jde o pokrytí i jeho výkonnosti, ale také o informace, které vám zjistili, co se děje. Podaři, pomohli zjistit, co se děje. Také je třeba zvážit, že z širší eh, koncepce tvorby politiky je důležité, zda se musíme zaměřit na výrobní kapacitu jako Evropská unie, na trvalé využi- uvěřitelné využívání přírodních zdrojů, nebo na teritoriální vyváženost, nebo na příspěvek zemědělství k tvorbě pracovních míst. A příjem domácností potom nebude hlavní prioritou ve statistikách, ale půjde spíš o vyváženost, o zaměstnanost v potravinářském řetězci anebo o růst. V ideálním světě, kdybychom měli všechny informace, by bylo eh, zřejmé, že eh, bychom takovéto úrovně měli na evropské úrovni, ale hm, nežijeme v ideálním světě. Eh, máme zemědělské statistiky, které jsou vytvářené pod obrovským tlakem za, za doby Eh, rozpočtových škrtů ve členských státech v posledních letech. A vzhledem k eh, zásadním tlaku na komodity, eh, to byl velký problém. Informace o využití půdy, které jsou velice důležité pro klimatické změny, no, klimatické akce, nám stále chybí. A na to se zaměřujeme. A poslední věc, neměli bychom zapomínat, že Ať už tyto informace eh, nám dávají cokoliv, musíme to zasadit do určité perspektivy. Jsou zásadní rozdíly a obrovská a diverzita mezi členskými státy. V té poslední tabulce ehm, mm, ve výroční zprávě o statistikách FADN, a možná, že bychom to měli dát jako první tabulku, je eh, tato eh, rozmanitost velmi zřejmá. Dávám tři příklady. rozsah mest je od 1,7 eur za hodinu do 23 eur za hodinu, čili 14-násobný rozdíl mezi Dánskem a Švédskem a Bulharskem a Rumunskem. Nájem za hektar je od 20 eur za hektar v Lotyšsku a Estonsku až po 640 eur e, za hektar v Dánsku. A členské eh, státy, eh, které mají nejvyšší příjmy zaměstnance, mají také nejvyšší zadluženost v EU. Takže máme tady situaci, kdy eh, zaměřit se na to, jaké potřebujeme informace pro to, abychom mohli posuzovat výkon společné zemědělské politiky, je dáno širšími politickými cíly této politiky. A proto se to mnohem více soustředuje na příjem eh, ze zemědělství na eh, teritoriální váženost a na využití půdy, nikoli na příjem rodinných eh, farem. Děkuji vám za tato slova a informace o rámci cílů k dosažení. Takže já navrhuji, abychom nyní zahájili rozpravu, někteří z vás se již přihlásili o slovo, takže já dám slovo panu Ropému. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad e, labai svarbi. Děkuji, pane předsedo. Mm, je to nesmírně důležité téma. Prezentace byla velice zajímavá. Národní instituce a evropské instituce e, v tohoto přehledu získají informace o významu vlastní práce. Mluvíme to o čistých příjmech, nicméně tady nebyly žádná srovnání mezi čistým příjmem a hrubým příjmem, což by samo o sobě bylo také zajímavé, zajímavé aby to ilustrovalo sektor. Také mi ušlo několik věcí, které pro mě jsou zajímavé. V Litvě v roce 2013 jsme eh, dělali průzkum, který byl velice zajímavý, protože příjem venkovské populace byl 1,5 krát nižší než příjem těch, kteří žijí ve městech. A na venkově je zaměstnanost ale dvakrát vyšší než ve městech. Platy státních zaměstnanců na venkově v městech jsou víceméně stejné, nicméně zemědělci jsou na tom příjmově daleko hůř. V porovnání s jinými sektory bychom měli také zohlednit právě čisté a hrubé příjmy. Pokud zemědělec musí z, příjmy, z příjmů po zdanění také pokrývat určité další náklady a zdali tyto zbývající příjmy může využívat podle vlastního uvážení. Jinak nic nezjistíme. Pokud někdo vydělá milion, ale vydá 800, 900 tisíc, tak mu bude pouze 100, jakožto disponibilní příjem. To je velmi těžko srovnatelné mezi státy a bylo by dobré vyslat komisi signál, aby se situace změnila. Myslím, že to by mělo být předmětem zájmu nás všech. Zároveň mám na naše hosty otázku. Týká se to cen. Ceny se v mnoha státech blíží. Jsou tam rozdíly, dejme tomu 10-15%, ale dotace a příjmy, a teď mluvíme o národních a evropských, jsou velice odlišné. Ty rozdíly jsou trojnásobné, pětinásobné. Mě by zajímalo, jakým způsobem tyto rozdíly mají dopad na příjmy zemědělců. Jsou ty dopady velké nebo malé? Co mi také ušlo, jsou ceny na výrobu v jednotlivých členských státech. Mám na mysli také cenu úvěru, energetické náklady. Příjmy by měly být přímo napojeny na náklady, protože jinak eh, budeme těžko vytvářet nějaká porovnání. Tolik eh, mé poznámky. Děkuji, pane Rope. Takže mám tady devět žádostí o slovo, takže se pokusíme omezit se, pokud možno na dvě, tři minuty, buďte tak laskaví. Takže nyní pan Des. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo, a děkuji mnohokrát e, oběma řečníkům za zajímavá data. Jedno je zřejmé. 50 e, let, e, před 50 lety jsem prošel zemědělským vzdělání a podívejte se, co eh, se od té doby stalo. Ty eh, příjmy jsou těžko srovnatelné. Ono se těžko eh, kreslí jednotlivé čáry, podle kterých se to prostě bude srovnávat. Vyky, jsou to výkyvy z roku na rok samozřejmě. V Bavorsku u nás máme velmi dobré statistiky a i tam hodnocení poukazuje na obrovské rozdíly. Já bych se zeptal, jestli jste přilíželi také ke kvalifikaci eh, vedoucích těch podniků. Když já eh, se podívám na zemědělskou zprávu z Bavorska, tak 25 eh, hektarové podniky, které mají stejné, stejný počet krav, a kolikrát se liší o 50% a je to dáno šéfem toho zemědělského podniku a jeho vzděláním. Prostě eh, šéf podniku má obrovský vliv na výkonnost toho podniku a to je třeba statisticky eh, zachytit. Čili máte nějak podchycenou kvalifikovanost eh, toho vedoucího, toho šéfa, nebo ne? Potom jste také hovořil o kombinaci příjmů. Já jsem byl několik týdnů v Jižním Tyrolsku na dovolené a tam eh, malí eh, zemědělci, eh, tím se neda, ne, nedaří špatně a tady u vás je máte jako tmavo zelené. Je tam, je to silná ovocnářská oblast a každý zemědělec tam má kombinaci příjmu, Kdyby neměli turisty, tak by museli čerpat spoustu zemědělské pomoci. A potom další příjem abych nehovořil příliš dlouho. Znáte takzvanou Millendorfskou eh, studii z počátku 90. let Rakouska. Tam bylo eh, vypočítáno, eh, že ty, byly vypočítány ty externí přínosy zemědělství pro společnost a tam bylo skonstatováno, že přínosy zemědělství pro společnost v penězích vyjádřeno je mnohem, eh, jsou mnohem větší než to, co eh, společnost dává zpátky v subvencích zemědělcům. To je třeba eh, zdůrazňovat, protože ono se pořád zdůrazňuje, že zemědělci žijí na účet daňových poplatníků, ale ne bez našich sedláků by společnost měla daleko vyšší náklady a to je třeba do těch studií také připočítat. Merci, la parole. Děkuji. A nyní má slovo pan Tarabela. Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem poslouchal tu studii, přiznám se, že jsem měl určité pochybnosti, že to je akademická analýza nesrovnatelných čísel a podobně. Bylo to tady řečeno, že ty statistiky se špatně srovnávají. Ale v závěrech jsem mm, opravdu mm, byl velmi zaujat, když hovořil o těch příplacích proti nestabilitě, řízení rizik, proti cyklické platby a podobně. Tak se chci zeptat, jestli proto, abychom přispěli k udržení příjmů v zemědělství, jestli nemůžeme uvažovat v budoucí společné zemědělské politice, protože ta současná to je omyl, jestli by to neměla být třeba nižší částka paušálně na hektar, ale hlavně maximální eh, eh, soustředění zaměřit na proticyklické platby, protože mm, tady dochází k vážným krizím. Vy jste ten váš graf ukončil v roce 2012, ale třeba eh, na kon, uvidíte v roce 2017, že konce let 2014 a 15 jsou špatné roky s nízkými příjmy, takže možná ty proticyklické platby by byly efektivnější pro vyrovnání úrovni eh, příjmu zemědělců oproti současné situaci. A moje druhá otázka, hlavně mi jedná o grafy 15 a 23, v roce 2008 příjmy poklesly a tak by asi bylo dobré právě se zaměřit na ty procyklické platby. A co se týče té orientace na trh, jak jste říkal, že je třeba možná více o, o, orientovat na trh, že ty na tom jsou lépe, kteří se takto orientují. A jaký trh máte na mysli? Světový trh nebo trh nějaké mm, lokální poptávky? E, třeba v orientaci na trh dnes jste hovořil o Dánsku, kde ty příjmy opravdu vyletěly vzhůru, ale za jakou cenu? Za cenu větší eroze zemědělské populace než jinde, s obrovskými zemědělskými podniky, které už jsou spíš průmysl než zemědělství které museli strašně investovat a e, které jsou dnes na pokraji bankrotu, protože hodně investovali, ale e, trh už e, jim neumožňuje pokrývat náklady na mléko. Třeba v loňském roce v Belgii ceny mléka klesly o 24% a vyrábíme tedy hlavně mléko, sušené mléko a trh a to strašně podléhá světovým eh, cenám, má to nízkou, vysokou, eh, nízkou přidanou hodnotu. Naopak v Itálii je vysoká přidaná hodnota u celé řady produktů zaměřených na místní trh, ale eh, také na vývoz, ale s vysokou přidanou hodnotou. Takže jaké trhy máte na mysli? Světový trh, anebo možná i zajímavější trhy s vyšší přidanou hodnotou? a na závěr se chci zeptat, když hovoříte o té orientaci na trh, jestli chcete nechat trh, ať si dělá, co chce, anebo si myslíte, že pro udržení příjmu zemědělců výrobců je třeba trh eh, regulovat politicky, protože třeba eh, tady teď už eh, ceny mléka ještě před opuštěním kvót klesly o 4%, narostly. Poptávka ve světě sice roste o 1 až 2%, ale jestliže výroba poroste u nás o 4%, na Novém Zélandu o 4%, tak stejně nakonec ceny mléka půjdou dolů. Takže eh, postupně eh, se chci zeptat, jestli máme spíš eh, vracet mechanismy regulace, regulační mechanismy, abychom je přizpůsobovali trochu spíš, než abychom tedy poté čelili krizím. Děkuji a nyní pan Dantin. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat našim hostům za studii, která srovnává Eh, příjmy eh, a nikoli, eh, nikoli obrat zeměděl, zemědělství v našich zemích. Když se podíváme na stranu 85 na tabulku, tak tam bohužel pozorujeme nízké příjmy. Tato tabulka se zaslouží zdůraznit, protože někteří pochybují, když hovoříme o tom, že zemědělství a zemědělci potřebují veřejnou podporu. Měl bych prozbu eh, na eh, eh, DG Agri. Cíle společné zemědělské politiky jsou za prvé zajistit příjmy zemědělců, ale připomínám taky, že dalším cílem je zajistit zemědělský příjem, který se bude nejvíce blížit průměrným příjmům obyvatel. A bylo by zajímavé, jestliže by jeden nebo dva ty grafy ve vaší studie byly doplněny o průměrné příjmy obyvatelstva v každé členské zemi, protože takto bychom si dokázali eh, představit rozdíl v životní úrovni mezi zemědělci a zbytkem populace v každém z 27 eh, členských zemí. Nevím, jestli takové doplnění té studie by bylo možné. Děkuji. A nyní má slovo pan Fosikovský. Děkuji bardzo, paní. Děkuji, eh, pane předsedající. Hm. Děkuji autorům eh, tohoto velice eh, zajímavého to je velice zajímavá prezentace. Samozřejmě máme spoustu uh, dat, které nám umožní uh, posoudit přímou situaci zemědělců v Evropě, ale eh, pro mě eh, ze všech těch fakt, které jste prezentovali, no, ukazuje se, že je tady eh, velký rozdíl, narůstající rozdíl mezi příjmy zemědělců ve staré a nové Evropě. Já jsem v Evropském parlamentu už 11 let tedy eh, celou tu eh, dobu, eh, kdy se Unie z 15 zemí rozšířila na 26, pak 27, pak 28 a a, a ty rozdíly jsou stále propastně odlišné mezi eh, západní a východní Evropou v příjmech eh, zemědělců. Je to problém prakticky všech zemí, které eh, vstoupily v roce 2004 nebo něco později do Unie. Když se podíváte na tu mapu s těmi žlutými oblastmi nejnižších příjmů, to samozřejmě nejsou nové členské země. Já říkám, že tam je obrovský propastný rozdíl v příjmech. Evropská unie je pro vyrovnávání úrovně rozvoje jednotlivých regionů. Bohužel se to neděje. Obávám se, že za nějakou dobu tady budeme mít eh, údaje o eh, dalších eh, letech a ty rozdíly budou ještě větší. A já si myslím, že bychom měli vyrovnat eh, přímé platby v Evropské unii, protože nemáme tady nic, eh, podle čeho bychom to tady mohli, ty, ta, eh, tu úroveň přímých plateb porovnat, ale, nebo jak ovlivňuje ty jejich příjmy. Debatujeme o tom léta, ale byly provedeny jenom kosmetické změny v těch přímých platbách. A vidíme, že tady máme dvě Evropy, pokud jde o zemědělské příjmy. A nehovořím tady o, o velikosti e, zemědělských hospodářství, protože největší e, jsou e, v České republice, v mnohé členské zemi. Ale i přesto eh, tam se eh, prostě a nikde jinde ve východní Evropě se nedohání eh, ta úroveň příjmu v západní Evropě. Čili rozhodně chci zúraznit, že je nezbytné dbát o, odchylování se příjmu zemědělců v zemích, které později vstoupily do Evropské unie od evropského průměru směrem Andolu. To je důležitý směr, který musí jít eh, společná zemědělská politika. Děkuji. Děkuji, paní Vencila. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za vaši prezentaci. Děkuji oběma řečníkům. Tato prezentace se nám pokoušela podat ucelený obrázek o jako situaci zemědělců v Evropské unii. Já mám ještě dvě otázky. A tady souhlasím tedy s kolegy. Totiž na jednom z diagramů jste ukazoval rozdíl mezi dotacemi a produkcí, kdy dotace skutečně zaujímá pouze malé místo. A já věřím, že v některých zemích zemědělci spolehají na dotace, zvláště když se jedná o skutečně malé eh, hospodářství, má hospodářství, kde to není hlavní zdroj příjmu. A myslím, že je tady určitý vztah mezi dotacemi a příjmy. A také jste říkal, že ten vývoj v Rumunsku a Bulharsku rozhodně nebyl velkolepý, ale ty dotace jsou pro tyto země velmi malé. A to se zohledně také v příjmech. Vy jste poukazovali na příjmy, které generuje přímá zemědělská činnost. A také jste uváděl, že bylo několik let, kdy tady byly negativní příjmy s tím, že jste vysvětlovali, že jsou tady alternativní zdroje příjmů pro zemědělce. Ale mě by zajímalo, jestli předpokládáte nějakou studii, kdy zemědělci třeba nebudou mít alternativní zdroj příjmu, kdy jejich příjmy budou skutečně uh, pouze založeny na zemědělské činnosti, protože tak tomu v některých zemích skutečně je. Děkuji a nyní má slovo pan Luazu. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný, na rozdíl od vás, panstvo, eh, kteří jste eh, tady eh, měli spoustu řečí jenom proto, abyste řekli, že podporujete agroprůmyslový model pod dominovaným průmyslem. Takže říkáte, že vlastně jediné podniky že opouštíte vlastně rodinné farmy, to je skandální a byl jsem vašimi slovy šokován. Děkuji. A paní Sansterna? Sandra? Sandra? Eh, gracias, presidente. Bueno, yo... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jen několik poznámek. Pokud zohledníte eh, rodinné příjmy v komparativních studiích, tak tady skutečně porušujete význam jednotlivých fakt s ohledem na skutečnou práci, skutečnou aktivitu zemědělců. Protože pokud bychom měli příjmy hodnotit, měli bychom zároveň kvantifikovat jak moc tyto příjmy vlastně přispívají pokračování zemědělství jako takového, vzhledem k tomu, že ceny zemědělských produktů nesmírně klesají. To, co producenti dostávají a distribuce dotací jsou faktory, které nebyly zohledněny, protože eh, kdybychom se podívali třeba na naší zemi, na mou zemi, na Galicii, tak tam, co se dotací týče, se prodává mléko za 18-20 centů na litr, což je skutečně málo. A pokud byste zvětšili velikost hospodářství, tak jakým způsobem ta malá hospodářství budou pokračovat v práci. Pokud byste skoncentrovali aktivitu do velkých hospodářství, tak ty malé farmy a středně velká hospodářství jednoduše zmizí. Takže to, co jste nastínili, je vlastně takové protichudné. Děkuji a nyní pan Fendra. Děkuji. Kolegové, my jsme tady byli svědky prezentace eh, něčeho, co v podstatě všichni víme a známe, ale nesnažili jsme se pochopit příčiny a, a cesty, jak zabránit poklesu příjmu zemědělců. Jistě víme, že dochází k poklesu příjmu, zatímco dotace jsou čím dál vyšší. A musíme z toho vyvodit závěry. Závěr je, že tarify, sazby, velkodistribuce škodí příjmům zemědělců, především fůze eh, OCM, což se je dnes vlastně jednotný trh. Takže v roce 2013 eh, průměrný příjem zemědělců je 25 tisíc eur ročně a bohužel je celá řada malých hospodářství s příjmem méně než 10 tisíc eur, a toto, eh, tento vývoj se stále zhoršuje. Viděli jsme po zemědělské krizi letos v létě v, ve Francii, kdy chovatele eh, skotu i eh, prasat tam došlo k poklesu na polovinu a samozřejmě také vlivy světových cen obilí mají nepříznivý vliv. Eh, příčiny poklesu příjmů jsou jasné, totiž Evropě se nikdy nepodařila eh, sociální a fiskální eh, harmonizace zvláště po přijetí té otřesné směrnice o detašování pracovníků byly je dnes pod 150 eur za no a zemědělci prodávají svou výrobu pod náklady. Eh, je tu otázka také politických aspektů, viděli jsme to v souvislosti s ruskou krizí a také byste pane předsedo, před několika týdny hovořil o srovnání jakým způsobem americká vláda pomáhá zemědělcům a jakým způsobem Evropané pomáhají svým zemědělcům. A vidíme, že američané v podstatě to dělají daleko lépe než my, mají lepší výsledky státního pojištění, takže teď můžeme říci, že nechceme více Evropy, ale chceme vrátit zemědělce tam, eh, kde eh, eh, mají být, to znamená hlavně regulovat kurzy. Děkuji. Nyní pan Kuzmiuk. Děkuji bardzo. Děkuji. Rovnou se uh, uh, vrhnu směrem jako uh, pan poslanec Vočikovský. Uh, mě zajímá tady ta, o, ten obrázek 38 na 85. stránce. To srovnání příjmu zemědělců eh, v eh, zemích dvanáctky a z eh, zemí patnáctky, tak ten rozdíl to je opravdu propast. Opravdu tam to chybí, pokud jde o průměr, nebo vzdálenost k průměru mezi těmi dvěma křivkami. Eh, eh, jak říkáte, eh, závisí na velikosti hospodářství v těch jednotlivých zemích. Ale nedá se to úplně takhle vysvětlit, protože některé nově přijaté země, jak jste říkal, mají také velké podniky, už jsme zde zmínili Českou republiku, ale i Rumunsko a Bohorsko. Tam jsou také velké podniky. Převážně. Takže mohli byste nám dodatečně vysvětlit, čeho, si, proč si myslíte, že je tady ten velký eh, rozdíl? Když se to nedá vysvětlit velikostí eh, eh, podniku. A potom samozřejmě je tady nerovná podpora v podobě přímých plateb. A to už bych se zeptal spíše Evropské komise. To je, myslím, zcela jasně vidět a, a nové finanční eh, perspektivy. Tohle to musí zcela absolutně eh, zohlednit. Merci, la parole de M. Buda. Děkuji a nyní má slovo pan Buda. Invitaților pentru studiul prezentat. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat našim hostům za prezentaci studie a mám několik připomínek. Za prvé to není jediná studie, která má tento problém, ale tady na to narážíme taky. A to je to, že končíte rokem 2012. My žijeme v jiné realitě už dneska. A minimálně do loňského roku se spousta věcí změnila a ty pak měly vliv na ten obrázek, který vy jste nám tady prezentovali. Ale nicméně eh, Eh, mě eh, eh, zajímá to, co říkáte o malých farmách a rodinných domácnostech, kdy hm, ty údaje o nich nejsou, jiné, některé mají jiné zdroje příjmu. Je možné, že tato možnost existuje, ale komise by na to měla dávat pozor, protože ne všechny tyto malé farmy mají možnost doplňovat si příjmy z jiných aktivit. Takže komise by se měla pokusit Eh, uchovat a uchránit eh, tyto eh, malé rodinné farmy. Je tady technická možnost pro tyto formy, aby rostly, <clears throat> protože někdy prostě fyzické podmínky jim to znemožňují. Na druhou stranu, nemohu si pomoci, ale musím pozorovat jako ostatní kolegové z východní Evropy, a to není výtka na ničí adresu, je to prostě realita, kterou potřebujeme pochopit. Protože jestliže nepochopíme realitu, nevyřešíme problém. A ta realita je taková, že jsou rozdíly v dotacích poskytovaných jednotlivým členským státům. Je rozdíl mezi 100 eury nebo 500 eury na hektar. Takže vy nemůžete žít ve stejných podmínkách, jestli dostanete 100 eur nebo 500 eur. A také musíme brát v úvahu nízkou cenu mléka v Rumunsku, 10 eurocentů. A jestliže máme diskutovat o cenách eh, na eh, paliva v Rumunsku, která je vyšší než v jiných zemích, tak v Rumunsku máme velké problémy. A nehovořím ani o ruském embargu. Takže jsou některé věci, které musíme mít na paměti a musíme je pochopit, protože jedině tak můžeme ten problém vyřešit. Jinak to eh, ne, nikam nevede. Děkuji, pane Buda. A než tedy vrátím slovo našim řečníkům na krátké shrnutí pětiminutové, ještě dám slovo zástupci komise, aby doplnil eventuálně své vystoupení. Děkuji, pane předsedo, já to řeknu velmi stručně. Jelikož se tady vyjadřujete k datům a informacím, které pocházejí z naší práce a zaměřujete se na některé tyto informace a ne na jiné, tak to může vytvářet eh, určité eh, nejasnosti. A hovořili jste o třech věcech. Za prvé eh, proticyklická opatření a jejich dopad na a eh, příjmy. My v současné době na tomto pracujeme, ale už teď vám mohu říci, že první ty eh, závěry, které máme, to brzy uvidíte výsledky. Jeden z velmi zajímavých prvků, které vyplývají z vývoje eh, přímo zemědělců jak v EU, tak v USA, je, že i ve Spojených státech je příjem zemědělců mnohem volatilnější na vzdory eh, existence eh, cyklické podpory, která má dělat opak. Už uvidíte ty výsledky komparativní, ale uh, už budou, budou veřejné. Pokud jde o vazbu dotace, dotací na celkovou situaci, hovořili jste tady o cenách tak lepší vazba nebo lepší srovnání mezi úrovní eh, dotací je, eh, když se to připočítává k eh, cenám půdy. Tam jde o schopnost půdy prodávat. A víme nejenom, že nájmy půdy jsou, se odlišují mezi členskými státy, ale také vidíme, že to je další oblast, kde jsou zásadní rozdíly mezi národní legislativou. To ovlivňuje peníze a je to také od eh, způsobu podepisování eh, kontraktů po dědění. Je to úplně odlišné. A potom rozdíly mezi členskými státy. Nesmíte dělat rozdíly i jenom mezi eh, starými členskými státy. Po více než deseti letech rozšíření už byste měli změnit terminologii. Jsou velmi zásadní rozdíly mezi členskými státy, ale důležité je mít na paměti, co srovnáváme. Nemůžete vzít jenom jedno číslo a a, a udělat ho na hektar a, a říci si, že z toho dostanete e, informace e, na hektar. Nájmy, e, ceny půdy, mzdy, ceny na úvěry, ceny úvěru, velikost, typ produkce, všechno se liší. Jedna z nejzajímavějších eh, věcí je, že nejvyšší eh, růst příjmů eh, ze zemědělství je v posledních letech právě v nových členských státech a to je z dalších informací vyplývá, které jsme vám poskytli. Děkuji. Děkuji, takže vracím vám slovo. Děkuji vám za celou řadu připomínek jsou tak podrobné a týkají se tolika věcí, že myslím, že na ně nebudeme moci odpovědět. Dá reagovat jednotlivě. Ale eh, rádi vám poskytneme písemné odpovědi, kde to bude možné. Nicméně je několik eh, základních věcí, které je třeba nestrácet ze zřetele. Musíme eh, rozeznávat ekonomickou realitu v zemědělství. Jak jsem říkal a na samém počátku, jedná se o odvětví, kde z základních eh, ekonomických důvodů je tlak ze strany cen i nákladů. Restrukturalizace zemědělství, snížení eh, počtu malých podniků, čili eh, růst průměrné velikosti podniků, zejména těch velkých podniků, je reakce na tržní mechanismus. Je to reakce na tyto tlaky. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude pokračovat. Bude tak pořád pokračovat. Musíme mít na paměti tyto základní hospodářské síly, které takhle působí. Nemůžeme jim zabránit. Kdybychom chtěli, kolik chceme eh, dávat na podporu zemědělství? No to prostě nebude možné. dát dostatek eh, zdrojů na eh, zastavení tohoto eh, tlaku mezi náklady a cenami. Často zjišťujeme, že velikost podniku je důležitá, pokud jde o úroveň příjmu. Já neříkám, že malé podniky nejsou sociálně důležité nebo důležité pro životní prostředí nebo důležité pro danou obec. Samozřejmě, že ano. Nicméně velikost je podstatná. Musíme rozlišovat mezi eh, krátkodobými taktickými eh, reakcemi, které lze eh, vyvinout na přímové problémy, a ty strategické dlouhodobé věci. To se zdá, že řešení. Zdá se, že to umožňuje malým podnikům růst nebo eh, jejich provozovatelům nebýt eh, neustále eh, závislí na zemědělství, co by jediném zdroji příjmu. Tedy jinými slovy je to podnět k diversifikaci. Neříká a se tím, že lidé nemohou žít na venkově, na malých farmách, ale nebudou tam žít zemědělství, co by jediné, z jediného zdroje příjmu. kolega už eh, tady hovořil o mm, anticyklických platbách, které mají eh, řadu potenciálních výhod. Já se akorát bojím eh, u anticyklických plateb za prvé toho, jestli je to technicky možné v Evropské unii. Technicky je to možné ve Spojených státech a Kanadě, protože zemědělci vyplní daňové přiznání a tyto informace lze použít i jako základ pro platby. A víte, že podle eh, pravidel VTO tahle eh, anticyklická opatření jsou povolená pouze pokud lze měřit eh, příjmy z posledních tří nebo pěti let a srovnat ty příjmy z daného roku. A potom lze udělat platby podle eh, eh, rozdílu eh, mezi tím pod, rokem, který chcete podporovat a předchozím obdobím. Prostě je tam celá řada věcí, které s tím souvisejí. A také se bojím, jestli se strategicky je to vhodné to dělat, nebo jestli by nebylo vhodné povzbudit další tedy zemědělce, aby eh, přijali jiné mechanismy. Vždycky. Budou nějaké eh, přírodní katastrofy eh, hrozné, na které bude, budou přípustné platby, ale musí se nějakým způsobem dělat odpovědnost. A ještě, pane předsedo, jestli potřebujeme informace, o příjmech e, zemědělských domácností. Já, vždycky, já uznám, že jsou tady vždycky priority a jsou tady různé tlaky na statistické služby ohledně, pokud jde o, růst e, úroku e, a ty ekologické ohledy, ale ve smlouvách se hovoří o standardu životním zemědělcům o životní úrovni zemědělců a musí být nějaké spolehlivé statistiky, které by měly ukázat, eh, jestli životní úroveň je srovnatelná mm, s úrovní jiných socioprofesních skupin. K tomu je, jsou třeba stejné informace. Také by to umožnilo eh, lepší eh, cílení podpor na zemědělce, které, které, kteří mají problémy s chudobou. A, a také eh, na ty zemědělce, kteří eh, mají eh, skvělé příjmy z jiných zdrojů a dobře vyžijí zemědělství. A těch by se zase mohlo odklonit. Děkuji vám, pánové. Rozumím dobře vašemu návrhu odpovědět na otázky písemně. To si myslím, že bude zajímavé. A bude to přínosné pro řešení tedy této otázky příjmu zemědělců, takže budu rád, když zodpovíte všechny položené otázky písemně. Každopádně vám děkuji za vaši prezentaci. Takže navrhuji, abychom rovnou přistoupili k dalšímu bodu na programu a sice zpráva paní McGuinness nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce. A dříve než dám paní zpravodajce slovo, tak bych vás chtěl upozornit na to, že jakožto e, přidružený výbor, příslušný je výbor IMKO, tak bychom chtěli, aby IMKO vzalo v potaz naše stanovisko a pozměňovací návrhy, které tedy musíme předložit do 22. září tam byla prodloužená lhůta do 22. září v 18 hodin. A mm, tyto pozměňovací návrhy se budou nebo mají týkat té eh, části díky tedy přispění paní McGuinness je potřeba, aby abychom eh, se vyjádřili k třetímu odstavci druhé části, protože tam máme výlučnou pravomoc nebo sdílenou pravomoc s IMCO v první části, v úvodu a v závěru. Paní McGuinness nám určitě uvede další upřesňující informace k těmto aspektům. Každopádně návrh stanoviska eh, má být přijato v listopadu a ve výboru IMCO to bude v prosinci podle časového plánu a na plenárce by o tom se mělo hlanovat v lednu nebo v únoru 2016 s tím, že to se ještě bude upřesňovat. Takže nyní dávám slovo paní McGuinness. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, a, a děkuji vám za váš úvodní proslov. Já bych akorát upřesnil některé ty technické věci, o kterých už jste hovořil. My jsme si mysleli a chtěla bych poděkovat kolegům, kteří nám umožnili eh, nastavit ten vztah s Inkem k této zprávě. Takže oni musí přihlédnout k tomu, co eh, říká eh, výbor pro zemědělství vzhledem k pravidlu 54, co by výbor přidružený. Je důležité, že tady se angažujeme v těch otázkách, kde je dohoda s IMKem. Takže pokud jde o sdělení část 1 eh, úvod a 6 eh, závěry, eh, tak tam máme kompetence s IMKem, odstavec 3.2, což jsou východiska, tam máme exkluzivní kompetence, pokud jde společnou zemědělskou politiku. Takže prosím, pamatujte tato konkrétní omezení. A také pamatujte na to, že, použi- že je vhodné používat termíny, jako jsou primární eh, výrobci a zemědělci. Mé stanovisko je poměrně eh, stručné, protože je třeba se eh, vejít do určitých omezení, ale samozřejmě můžeme zohlednit celou řadu vašich připomínek. Také stojí za úvahu, vzhledem k tomu, že tady máme jacky většinou zprávu na IMKU, mm, jsou tady velice eh, smíšené hm, názory. Odstavce 11 a 12 eh, v eh, zprávě IMCO stojí za pozornost každopádně. Nevím, jestli se o tom bude hlasovat bez pozměňovacích návrhů, protože vím, že v IMKU jsou rozděleni ohledně toho, jestli by tam měl být, měla být silnější rámcová legislativa k řešení těch nekalých obchodních praktik Nicméně upozorňuji vás na to, abyste o tom věděli. Myslím, že je také důležité zasadit do kontextu eh, toto, že tady byla velká bitva, abychom se dostali do situace, kdy Angry je tak na úrovni eh, MK. Měli bychom to použít tedy moudře. V minulých týdnech také eh, se hodně hovořilo, včetně předsedy komise, o problémech v potravinářském řetězci. E, vyjadřoval se minulý týden k situaci s mlékem a k e, moci nebo k síle těch e, řetězců v těch dodavatelů, kteří obsazují větší část toho řetězce. Komisař Hogan se, tomu, se k tomu také vyjadřoval. Minulý týden eh, v nepřítomnosti komisaře Hogana komisař eh, Katajnen také eh, v oznámení hovořil o tom balíčku 500 milionů eur, včetně řešení nekalých obchodních praktik tím, že se můžeme poučovat od jiných členských států. Čili eh, hodně se o tom debatuje a je důležité, abychom jako hlavní výbor, který se eh, zabývá zemědělstvím, eh, museli, tedy toto nestráceli z pozornosti, abychom to udrželi na agendě. Řada z nás dlouhá léta pracuje na tom, aby se tohle dostalo na pořad dne. Takže prosím, nepřestaňme teď já si myslím, že bychom to možná měli eh, brát opat, nebo říkají někteří, že eh, bychom to měli brát opatrněji a vyčkat. Kdybychom to dělali před několika lety, tak bychom nebyli teď v této situaci. Takže prosím, eh, vytrvejme a snažme se na toto silně zaměřit. Mám sedm odstavců, velice stručných odstavců. Myslím si, že odstavec 6 je pravděpodobně ten, který způsobí největší debatu tam se hovoří o rámcové legislativě, která má eh, řešit nekalé obchodní praktiky. Já jsem hovořila s belgickými zemědělskými organizacemi, kde hovoří o dobrovolném kodexu. Jednotlivé členské státy udělali některé věci. Španělští kolegové eh, o tom můžou určitě něco říct i v Británii. A v odstavci 5 je uvedeno, že Máme celou řadu eh, odlišných představ ve členských státech potřeba. Možná, že je tady třeba eh, lepší koordinace na unijní úrovni. Tahle zpráva je důležitá proto, a já, jsem se na, já se na to také proto uh, zaměřuji, tady jste slyšeli tu debatu o uh, příjmech zemědělců a ono to nebylo tak úplně uh, průkazné, ale Eh, tam je zřejmé, že zemědělci mají příjmy ze tří zdrojů. Za prvé z trhu, za druhé eh, tady mají eh, cenu za vstupy, za třetí podpora ze zemědělské politiky a ta je pod rozpočtovým tlakem. Takže ty ceny na trhu jsou velice důležité a vztahy, které mají s odběrateli, s zpracovateli, jsou nesmírně důležité pro to, jestli přežijí a budou mít slušné příjmy nebo ne. A teď také víme, že je tady celá řada nepoctivých praktik, eh, jimž eh, zemědělci podlehli, protože oni jsou eh, těmi, kdo má v dodavatelském řetězci nejmenší sílu. Máme tady tuto iniciativu, která je dobrovolná. Otázkou je, jestli je to efektivní. A jestli je to dostatečné a jestli to eh, nás eh, dotlačí k těm výsledkům, které potřebujeme. Takže eh, já jsem si jistá, že kolegové jistě velice přispějí. Máme tady lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů do 22. září, takže je na čase, abyste na tom začali pracovat. A mm, pamatujte, že i když neplačíme eh, pozměňovací návrhy na IMKU, tak pořád je můžeme eh, podávat na plenárním zasedání, takže tam jsme silní. A důležité je, abychom eh, vedli debatu o této otázce v novém roce. To je na nejvíc na čase a mm, těším se na vaši podporu pro toto stanovisko. Merci, merci Děkuji vám mnohokrát, paní Gine, McInnes, za velice přesnou prezentaci, takže nyní přistoupíme k rozpravě a první je přihlášený pan Smith. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Nečekal jsem, že mě vyzvete jako prvního, ale děkuji. Já jsem stínový zpravodaj za naší frakci a musím dát hold její práci hm, vzhledem také vztahu s IMCO. Ten byl velice úspěšný a náš eh, přístup bude zaručen, že bude brát vážně. A my to musíme brát vážně, protože podle nás od roku 2009 bylo pět rezolucí ohledně dodavatelského řetězce potravinách e, a pak tam byla zelená kniha, konečné zprávy, takže mm, nevím, Eh, musím říci, že z našeho hlediska to bylo probráno skutečně podrobně a je čas, abychom jednali, je čas, aby se tady něco hnulo. Eh, jak jsme viděli minulý týden, před minulý týden v rámci demonstrací je tady průběžná krize v evropském zemědělství, musíme si uvědomit, že ne, že by nám se nedostávalo údajů, ale nedostává se nám činu. Takže co se týče toho, co říká paní McGuinness, ano, je to je celá řada nekalých praktik, také se to týká konsolidace trhu, co se týče kupní síly ve Spojeném království. Máme teď čtyři hráče, kteří pokrývají 70% trhu, v Německu 3, 60% a ve, ve Francii jsou to tři hráči, kteří pokrývají 50% eh, nákupních síly. Takže ehm, my musíme podpořit bod 6, paní McGuinness, je čas na legislativu, eh, zbytečně moc slov, je třeba eh, zohlednit situaci členských států v rámci EU pro nekalé praktiky v rámci 1.1.4, 1.1.6. Myslíme si, že je tady možnost eh, vytvářet novou legislativu, ale trošku nesouhlasíme s paní eh, McGuinness a to je v odkazu na ten kodex, který máme ve Spojeném království. My si myslíme, že je to bezubý tygr, který nepodal nic, kromě několika eh, tiskových zpráv, takže je třeba ukončit jeho trápení. Vidíme tady potřebu pro další legislativu, ale jinak obecně můžeme její snahy eh, podpořit a budeme se těšit na další spolupráci. Merci, Madame euh, Aguilera. Děkuji, paní Aguilera. Muchas gracias, presidente. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tato zpráva je nesmírně důležitá a já bych ráda povlahopřála v této dobře odvedené práci. Je to skutečně úctyhodná práce, která pokrývá, která pokrývá ty eh, nejdůležitější obavy. Otázka zní, zdali tuto situaci teď budeme řešit s určitým zaměřením protože my jsme právě mluvili o příjmech a to spolu souvisí. V mnoha členských státech musí existovat určitá rovnováha, určitá situace v oblasti potravinového řetězce je pod tlakem, jak už sdělení komise vlastně naznačilo. Takže my bychom Eh, souhlasili s tím, co je uvedeno v odstavci 6, myslím si, že evropská pravidla jsou nezbytná. Momentálně má té legislativu, která se eh, liší podle jednotlivých zemí. Jsou tady různé dohody, které se liší a to porušuje vnitřní trh alespoň tak to vidím já. Jsem ze Španělska, takže náš sektor znám. My jsme vlastně čistí vývozci, což znamená, že náš potravinový sektor byl skutečně neblaze ovlivněn těmito odlišnostmi v členských státech. To také podmiňuje potřebu vytvořit evropská pravidla. A v neposlední řadě se domnívám, že nějaké dobrovolné kodexy jsou sice stělesněním těch nejlepších úmyslů, ale podle mě toto, tato nařízení nebude řešit reálný eh, problém. Je to sice dobré východisko, ale dobrovolné kodex nejsou důvěry, kodexy nejsou důvěryhodné pro řešení problému. Krom toho tedy jedna věc. Soukromé značky, soukromá distribuce ovlivňují konkurenci rovněž. Na to nesmíme zapomínat. Abych to schrnula, myslím, že bychom na to měli zatlačit. Může to být pozitivní, pokud na tom budeme řádně pracovat, pokud rada i komise pocítí potřebu to řešit napříč EU protože jinak nadále evropské státy budou přijímat různá opatření. Náš mlékárenský eh, sektor skutečně trpí ve Španělsku navzdory všem snahám. Takže pojďme bojovat, protože to je velký problém evropského zemědělství. Děkuji a nyní má slovo paní Ribero. Děkuji. Děkuji paní McGuinness za odvedenou práci, podporuji její přístup a Řekla bych, že e, ona přistupuje velmi relevantně k tomuto problému, který se týká 47 milionů e, lidí a e, mnoho miliard eur. Petrovinové řetězce jsou velkou brzdou rozvoje výrobců a hlavně malých a mikropodniků. 96% dotázaných osob eh, uvedlo, že byly v minulosti oběti nekalé obchodní praktiky a velká část z nich eh, prohlásila, že to vedlo k nárůstu výdažů a ke snížení jejich eh, zisku. Nekalé praktiky bohužel často nebývají zjištěny eh, příslušnými orgány, buď proto, že k těmto praktikám eh, dochází v takové nekontrolované oblasti, nebo proto, že eh, jim řetězce vyhražují a že vypovědí, smlouvy. A v existující situaci je regulace trhu větší a Eh, ruské embargo třeba na eh, produkci mléka eh, má silný dopad a v této krizové situaci právě pozorujeme největší E, zneužívání. A nyní ještě pár slov ohledně nejmenších trhů, kde působí jenom dva, tři aktéři. Tam, kde působí velké řetězce, tam právě potom e, právě ta silnější strana zneužívá slabého postavení e, strany druhé a, a výrobci pak jsou donuceni přijmout podmínky, které jim jsou vnuceny nebo si své výrobky nechat. Takže je potřeba zajistit legislativní eh, rámec, který eh, bude trestat eh, ty, kteří se dopouštějí nekalých praktik, aby mohly všichni hospodářské subjekty fungovat řádným způsobem a aby nemuseli vyrábět se ztrátou. Systém samoregulace je dobrý nápad, ale není dostatečný. Portugalsko a Francie se připojili k Vyšegrádské deklaraci a uvedu příklad Portugalska, ten má oba systémy. A mm, přestože tento systém mohl, eh, by mohl být ještě zlepšený, tak to přece jenom odradilo eh, některé eh, firmy od těchto praktik a bylo dosaženo na nárůstu příjmu o 2,5 milionu. Takže je potřeba vrátit rovnováhu do dodavatelsko odmiratelského řetězce, protože jedině tak může systém být trvale udržitelný a e, spravedlivý. Děkuji vám. Paní Miller. Pane předsedo, já bych také ráda poděkovala paní e, McGuinness. Ona opravdu velice profesionálně e, požadovala to, co my chceme a já se těším na velmi dobrou spolupráci a už eh, mám radost z toho, co eh, eh, zatím předložila. Dobrovolné iniciativy nevypořádají se snadno s faktorem strachu z toho, že člověk vypadne z zalistování nebo že podnik vypadne ze zalistování. Potřebujeme skutečně minimální eh, implementační standardy po celé Evropě, abychom eh, se eh, vůči těmto nepoctivým praktikám postavili. Dobrovolné iniciativy jsou, ale bohužel dál se s nimi nepohneme. V Německu již to číslo padlo. Čtyři velké maloobchody, které mají 80 obratu s potravinami, ale eh, aktuálně ta situace eh, je taková, eh, že minulý týden tady byla velká demonstrace v Bruselu kvůli mléku, ale aktuálně v Německu neprojde prakticky jediný den, kdy by média cíleně nepodávala negativní zprávy o zemědělcích. A tím já se teď zabývám velice intenzivně, protože eh, zemědělci, kteří používají podporné programy a, hospodaří, jsou líčeni v médiích úplně jinak. A problém je, že eh, ta koncentrace v eh, potravinářském malou obchodu pokračuje a, a Mm, nestátní organizace hovoří o udržitelnosti, ale eh, tady se také hodně tlačí proti zemědělcům. Takže v, Ně- v eh, Německu máme eh, třeba z iniciativu pro blaho zvířat, kdy 4 centy za kilo prodaného masa u vepřového a drůbeže jsou eh, maloobchodníky dávány do fondu. Nedostaneme se tím ovšem dále. A já jsem si pevně, já jsem pevně přesvědčená, že v této eh, zprávě musíme ještě toto mnohem eh, více konkretizovat a potřebujeme silnější právní rámec. A já se těším teď tedy na tuto spolupráci. Děkuji a nyní má slovo paní Delaje. Děkuji, pane předsedo. Připojím se ke kolegům a poděkuji paní McGuinness za její práci. Jenom bych ráda upozornila na legislativu. V některých členských zemích byly přijaty zákony, které nebyly zcela uspokojivé, co se týče výrobců. Velká distribuce má zvláštní schopnost přizpůsobit se legislativě. A jestliže máme stále dohánět eh, adaptační kroky velkodistribuce, tak si myslím, že máme lepší věci na práci. Zase mám takový pocit, že musíme najít eh, evropská ustanovení eh, velkodistribuce, je zastoupená prakticky ve všech členských zemích, takže vnitrostátní jednotlivé rozliš, rozdílné legislativy neochrání výrobce dostatečně eh, silně ve společném prostoru. Takže mm, je mi potěšením spolupracovat s paní McGuinness. Sama jsem 20 let pracovala v prvovýrobě, vím, že ten problém je drsný, ale nemyslím si, že eh, eh, dokážeme nalézt taková řešení, která všichni zemědělští výrobci potřebují. Děkuji a nyní má slovo pan Luazo. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, zemědělci jsou obětí tlaku eh, velkých řetězců, jejichž cílem je prodávat co nejlevněji a to mohou jedině na úkor zemědělců, kteří musí prodávat pod cenou, prostě aby se zbavili své výroby a nemají žádnou ochranu, protože byly zrušené garantované ceny. Řešení je samozřejmě garantovat zemědělcům minimální ceny, pod něž prostě prodávat nelze a e, které Eh, znamenají i deficitní výrobu jinak. Eh, zemědělci se často spojují, aby mm, prodávali svoje eh, výrobky třeba v takových zemědělských supermarketech, aby se vyhnuli řetězcům ale je vidět, že to evropská politika je neefektivní a e, členské státy by prostě měly e, mít svou suverenitu v této oblasti. A nyní má slovo pan De Castro. Sí, grazie Presidente. No, anch'io volevo dire a Maria... Děkuji, pane předsedo. I já jsem chtěl říci paní McGinnis, že odvedla úžasnou práci. E, nemusím to rozvádět, už to zmínili další kolegové. Nicméně nedostatek loyalty v rámci této aktivity je dalším důkazem toho, že potřebujeme legislativu, která koordinuje jednotlivé státy a to je také účel naší zprávy. Další věc, kterou musím zdůraznit, je soukromé označování. Protože se nejedná pouze o to, že jste klient v potravitovém průmyslu, ale že je tam také určitá konkurence a to je velice důležité, pochopitelně. Nekalá soutěž je otázka eh, komerčních značek, ale zároveň tyto komerční značky mohou být vaším klientem, což působí problémy pro potravinové firmy, které se snaží přežít. A to jsou věci, na které se tato zpráva musí zaměřit rovněž. Flanagan. Děkuji a nyní má slovo pan Flanagan. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji mnohokrát. Gratuluji mm, Mary McGuinness eh, k tomuto stanovisku, které je nesmírně zajímavé. Víceméně s ním souhlasím, ale snadněji najdeme jehlu v kupce sena než eh, v zabaleném válci. A myslím, že tady je velký problém v tom, že lidé musí řešit problémy s ohromně velkými podniky. A eh, ti, kteří chtějí kupovat eh, fair trade nebo skutečně slušně eh, vyprodukované produkty tak nemohou činit. V Irsku je něco podobného u pivovarů, čili i u nás díky legislativě mohou malé pivovary přežít navzdory velkému množství Guinnessu, který se prodává, protože potom eh, získáme informace o tom, zdali pivovary byly, zdali s nimi bylo zacházeno slušně či ne. Zároveň eh, se podle toho mohou rozhodovat. Také co se týče velikosti, všichni kritizují Ryanair. Já nejsem fanouškem Michaela O'Learyho, ale mohli bychom udělat něco podobného u řetězců a neměli by pak takovou moc. To by bylo jednoznačné. To, co říkal Ellen Smith, je zajímavé o e, tom kodexu a o arbitrovi. Já si myslím, že důkazy ale jsou u zdroje. Já jsem četl pochopitelně něco jiného než Allen. A je zajímavé slyšet, že je to zubí tygr, protože tygr potřebuje zuby a potřebuje je používat vzhledem k tomu, no, o co se jedná. Jedná se totiž o to, že jsou e, to osoby, které se u ničeho nezastaví, ať to má dopad jaký jakýkoliv. U Australanů mohou dělat skupiny něco, pokud je to ve veřejném zájmu. I my bychom měli mít takovou legislativu. Bylo tady několik rezolucí. Já jsem u nich byl, když se o tom mluvilo. Byla tady frustrace. Máme fr- frustraci v Irsku. Teď potřebujeme jednat a doufám, že budeme my, kteří díky eh, Bucharu to rozmělní na padrť. Děkuji vám. A nyní pan Sebastián Talavera. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji mnohokrát, pane eh, předsedo. Skutečně mě těší, že paní McGuinness jasně uvedla, že i když IMCO zodpovídá za tuto zprávu, my bychom měli také nést odpovědnost vzhledem tomu, že jsme sektor, který bude rozhodnutím nejvíce ovlivněn. Mnozí kolegové tady poznamenali, že se jednalo o skutečně důležitou otázku. 2005-29 hájí spotřebitel, ale my bychom měli hájet i výrobce přece protože sice se uvádí, že členské státy mají vlastně legislativu, ale to působí pouze zmatky a má to neblahý vliv na dovoz. Třeba e, ve zprávě o sektoru ovoce a zeleniny je jasně uvedeno, že nekalé praktiky jsou nejproblematičtější a že mají neblahý dopad na tento sektor. Což generuje velké škody, protože producenti pak musí opustit tento sektor. V době, kdy e, je tady nedostatek produktů, ne e, z důvodu samého nedostatku, ale z toho důvodu, že pěstitelé prostě mají dost těchto nekalých praktik a proto opouštějí sektor. Ty iniciativy, které se podnikaly do posud, jasně naznačují, že tady je určitý eh, úmysl, určitý cíl, že tady existuje určitý díl velkorysosti. Ale co to znamená? Eh, znamená to, že eh, zástupce pěstitelů a producentů mají jednoduše eh, strach protestovat, bojí se odvety. A myslím, že tady máme příležitost bojovat proti euroskepticismu a dokázat, že Evropská unie má velmi užitečnou roli v tomto sektoru, který byl takto neblaze ovlivněn. Takže jim můžeme dát velmi silnou směrnici a chránit je. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych připojil hlas slovům díky paní McGuinness. Je to poprvé, kolegové, kdy slyšíte, že společná zemědělská politika prochází krizí. A to díky Číně, ruskému er- embargu a zvyšování výrobních nákladů. To jsou všechno faktory, které to podmínují. Ale souvisí s tím ještě něco. Nekalé obchodní praktiky a zneužívání potravinového řetězce jsou zátěží, kterou řešíme už několik let a ovlivňují udržitelnost příjmu zemědělců, protože zemědělci sami jsou tou nejslabší částí eh, výrobního řetězce. Takže bychom měli se snažit o rovnováhu mezi jednotlivými prvky eh, v tomto potravinovém eh, řetězci. Zpráva asi není dostatečná, protože my musíme vytvářet eh, panevropská pravidla zajišťující rovné hrací pole a rovné zacházení se všemi. Čili pokud Evropa chce vykázat odhodlání a podpořit své zemědělce, musí vytvořit pravidla, která ukončí takovéto praktiky a tímto způsobem bychom mohli vyslat eh, pozitivní signál ehm, pěstitelům v Evropě. Děkuji a nyní má slovo pan Hasford. Um, chairman, thank you very much. Děkuji. I já bych chtěl poděkovat Marie McGinley za práci a zároveň bych eh, učinil několik poznámek na základě mých vlastních zkušeností. Je tady přeshraniční prvek. Je tady celá řada malobchodních řetězců, kteří takto fungují a pochopitelně je to záležitost jednotného trhu. Nicméně pochybuji, že legislativa na evropské úrovni toto vyřeší. Já bych eh, raději podnikal tu legislativu tak říkají zlehka. Jinými slovy, zajistit nejlepší možné praktiky a neformulovat legislativu, která sama o sobě bude proti soutěži, proti volnému trhu a těžko se bude realizovat. Jistě je pravda, že nekalé obchodní praktiky tu jsou, já s tím mám velké zkušenosti, nicméně nezdílím názory ombudsmana, protože ten subjekt, o kterém tady eh, mluvíme, o ten arbitr, není rozhodně bezubý tygr. Eh, rozhodování se věnuje velké pozornosti. Já bych se podíval spíše na nové kontrakty mezi dodavatelským řetězcem a Eh, protistranou, kdy všichni by měli sdílet určité výhody. Nicméně nesmíme zapomínat na význam povzbuzování větší spolupráce mezi zemědělci, aby také přidávali hodnotu produktům a využívali legislativy, která je pro ně k dispozici. A teď uvedu příklad vlastní země, protože my máme legislativu, která je poměrně uvolněná. Máme tady regulace volné soutěže, která umožňuje dodavatelům a malobchodníkům zajistit 30 kritická masa na trhu, což z právního hlediska je možné, ale v praxi jsme se tomu nikdy nedostali. Producenti se združují většinou z 10 Tu možnost mají, ale nevyužívají ji já kritizuji vlastní sektor. Já sám jsem zemědělec, ale ti, kteří protestují při nízkých cenách, se ptají a um, eh, spravili střechu ještě, když svítilo sluníčko, nebo teprve teď, když prší. Takže možnosti tam jsou, ale my bychom měli ve zprávě zdůraznit, že je třeba motivovat ty dodavatele, aby si vytvořili sami silnější pozici. tam ještě Bogovík má slovo pan Bogovič. E, Tudy z moje strany čestitke, gospě. Děkuji. Mm, především blahopřeji paní McGuinness za její prezentaci. Dokázalo se jí, e, dokázala poukázat na klíčové problémy v této problematice. a domnívám se, že opatření, která navrhuje, jsou velmi účinná. Hovořila o organizaci. A, a konkrétně o organizaci e, zemědělského sektoru, protože je velice důležité, abychom tedy měli e, příslušné dodavatelské organizace, abychom mohli e, hovořit přes ty, eh, eh, přes tyto organizace. IMCO nechrání jenom eh, mm, výrobce, to je naše úloha. Já podporuji silnější právní rámec, protože v posledních letech se něco takového dělo velmi často. Následujícího. Jsou světové obchodní řetězce, a tyto obchodní řetězce jsou schopné úplně zjistit, zničit domácí e, trh. Například e, u nás to tak bylo teď e, v ovoci a zelenině. Domácí nabídka totiž se nedostane nikdy ke koncovému spotřebiteli. Proto si myslím, že musíme dále pracovat na tomto tématu a potřebujeme i nadále silnější rámec. Potřebujeme minimální eh, ceny, pod které eh, nesmíme jít. Jinak eh, nedospějeme k útrvalému udržitelnému hospodářství zemědělství. A nyní má slovo pan Mark Tarabela. Děkuji, pane předsedo. Já mám dva konkrétní, vlastně tři konkrétní body. Za prvé chci poděkovat paní McGuinness, která dokáže v jedné stránce uhodit hřebíček na hlavičku. A dále se chci vyjádřit k prvnímu odstavci, který je velmi dobrý a zdůrazňuje to, že je potřeba dát zemědělcům moc vyjednávat a hlavně je tady důležitý ten kolektivní charakter vyjednávání, jak říkal Richard Ashworth, to je přesně ono. E, v, v, v oblasti mléka, tam se očekávalo e, kolektivní vyjednávání, ale tehdy byla cena mléka vysoká, teď Eh, klesla a je potřeba se dát dohromady a je potřeba, aby výrobci jednali kolektivně. Oni jsou roztříštění, zatímco ti ostatní, to znamená eh, potravinářský průmysl a, a obchodní řetězce jsou velmi koncentrovaní. Druhá otázka je specifická, tady nejde o boj s nekalou praktikou, ale chtěl bych navázat na závěry zprávy kolegy otázky bývalého kolegy Salvatore Garona o plítvání potravinami. 90 milionů ton e, e, vyplítvaných potravin, což je 170 e, tun na obyvatele a z toho za 30 tun může spotřebitel. Takže to vyžaduje jednotnou politiku tak, aby člen, v členských zemích nebyly řetězce zdaněné nebo podní obchody, aby nebyly, nemuseli danit eh, potraviny, které jsou ještě spotřebitelné, ale mohou je, ale když je chtějí darovat eh, na charitu, eh, tak je to stojí daně, zatímco když je vyhodí, tak je to nestají nic. Ehm, takže tak, jak říkal komisař Smita, jestliže ehm, distribuce daruje přebytky, nemá být zdaněna a takto se mohou vracet ke konzumaci eh, potraviny, které třeba ti nejchučí by eh, potřebovali eh, v Evropě. Děkuji, pane Tarabelo a paní Rojš. Děkuji. Já bych také poděkovala paní zpravodajce a ještě bychom vám něco připomněla z Německa. Nevím, jestli je to tak i v jiných zemích. U nás v Německu Kromě eh, malou obchodu s potravinami je tady ještě otázka eh, úroveň mlékáren. A je třeba zaměřit se na tyto mlékárny, pokud jde o cenu mléka. A často se hovoří o, o tom, že eh, obchod s potravinami je hodně koncentrovaný to je eh, pravda. U mléka, mlékárny ještě víc, ale ne samozřejmě. Eh, každý zemědělec nemůže mít svoji vlastní mlékárnu, protože jenom eh, mlékárna z okolí od něj vyzvedne mléko víckrát za týden. Takže ty jsou, takové ty místní mlékárny jsou velice silné. A je třeba na toto brát řetel. Je to jiná síla tržní, když se na to podíváte. Pokud zemědělec odejde Eh, od nějaké mlékárny, eh, když není s ní spokojen, často nemůže dostat kontakt od jiné mlékárny, protože eh, ta, ty, ty mlékárny se také domlouvají a, a snaží se o to, aby nebylo možné opustit jednu pro druhou. Tady je vidět, že volný trh končí u bran zemědělského podniku, tam, kde se odevzdává to mléko. Takže nejenom tlačí tady Eh, obchod potravinářský, ale už eh, i zpracovatele mlékárny tedy. A za druhá věc, v Německu se pořád ještě nedaří od, označit mléko tak, aby na um, balení bylo, odkud to mléko je. Jenom tam, kde je zpracované. To znamená, kde byla ta mlékárna, která to zabalila, která ho dala do balení. A když se zemělci dohodli eh, a zatlačili, eh, tak se prostě do, Bavorska, eh, do bavorských pitlíků dávalo české nebo polské mléko. Takže to byl tlak na výrobce. A je právo výrobců se združovat a vykonávat svoji sílu na trhu. A ta, vzhledem k nedostatečnému o, o, označení tato síla nebyla dostatečně silná, protože se tam Eh, označuje ne místo výroby mléka, ale eh, místo balení mléka. Takže eh, já si myslím, že toto je velice důležité. A tak, abychom ty ceny, tu tvorbu cen na místě, abychom si na ní posvítili. Merci, merci. Děkuji vám a pan Caputo. Grazie presidente. E sarò brevissimo anche perché non voglio ripetere le cose. Děkuji, budu mluvit stručně, protože rozhodně nechci opakovat, co už tady bylo řečeno. Gratuluji kolegyně paní McGinnis, protože odvedla velký kus práce a také proto, že ve svých návrzích je velice konkrétní. Máme tady tu nekalou soutěž napříč kontinentem, ale zároveň na workshopu pro zemědělství jsme analyzovali tyto aspekty a máme i negativní údaje, které se týkají nás všech a proto si myslím, že bychom měli eh, vyvinout určité úsilí a je důležité abychom spolupracovali v tomto výboru, protože je to něco, co můžeme řešit my. Mám za to, že bychom měli ještě potrhnout, co už tady bylo řečeno a co máme v článku 6 je třeba vyvinout větší úsilí proti nekalé soutěži, ale také je třeba, jak už jsem tady slyšel a už tady řekli kolegové, abychom se zaměřili na jiné aspekty, dejme tomu na roli, kterou hrají organizace producentů. Zvláště v obdobích krize a je třeba Eh, najít způsob, jak podmínit nezbytnost jejich činnosti, což by mohlo být užitečné. A také bych zdůraznil otázku soukromého označování a diskusy, která se odehrává tam. Myslím si, že to určitý dopad na trh má a že je třeba se zaměřit ne pouze na toto, ale i eh, na jiné věci nesmíme pokra- ehm, nějakým způsobem poškozovat naše farmáře. Pan Nicholson? Děkuji i já bych poblahopřál zpravodajce. Myslím, že všichni souhlasí s tím, že eh, zpráva je dobře načasovaná a doufám, že se využije k vytvoření situace, v Evropě, kdy máme lepší kontrolu na situací než dnes. Ale říkám, že ten slon v místnosti je vždy na straně maloobchodních řetězců. Žádná vláda, žádná instituce nebyla nikdy připravena eh, je konfrontovat. Já jsem eh, slyšel, jak se tady říkalo o tom ombudsmanovi ve Spojeném království, že je to bezubý tygr, ale to není pravda z mého hlediska, protože právě tato osoba byla první, která podnikla nějaké úsilí, alespoň v této oblasti. Ano, nebylo to moc úspěšné, ale aspoň je to takový pokus, aspoň je to začátek. A nemá cenu zavádět komunitární pravidla, pokud se neprovádějí úplně všude. Pokud se podíváte na stávající evropskou legislativu, kde se toto provádí pouze částečně, pouze v některých sektorech, pouze v některých oblastech, tak budete mít nadále problémy. A také souhlasím s tím, co tady bylo řečeno na téma vlastního označování. Toto je příležitost, kterou mají malobchodníci tím, že vytvářejí vlastní značky a skutečně to něčí orientace na trh v ostatních oblastech. Já jsem toho svědkem lokálně. Když, dejme tomu, mluvíte s těmi, kteří vyrábějí uh, nějaké to zpracované kuře nebo brambůrky, tak eh, těm se říká mus musíte toto vyrobit pro nás. Proč? Aby získali větší podíl na trhu. Větší podíl na trhu pro tyto řetězce, větší marže, aby se to promítlo eh, do akcí na burze. A myslím si, že zpravodajka bude mít možnost, a tady to řekla velice významně v té zprávě, že mm, náš výbor má velmi silnou pozici a stínoví zpravodajové ji podpoří, abychom měli jistotu, že náš výbor skutečně bude mít hlas v této oblasti. Já jsem to viděl mnohokrát. Budeme eh, se třeba snažit vytvořit nějaký seznam potenciálních eh, přání, ale dosáhneme jenom ně, něčeho. Ale jinak přeju zpravodajce hodně úspěchu. Děkuji. A nyní paní Aranz Garcia. Sí, pues muchas gracias. <clears throat> Creo que como la Mnohokrát děkuji. Tak jako většina kolegů, i já mám za to, že bychom mohli Mary McGinnis podpořit. Je to princip, který podporujeme v tomto výboru, tak jako v mezinárodním ve výboru pro mezinárodní obchod. Musíme eh, dát jistotu eh, pěstitelům, producentům, farmářům a musíme to říci poměrně silným hlasem. A to právě činí tato zpráva. Mluvíme o zemědělství, které se orientuje na trh, mluvíme o sektoru, který musí být ziskový. Nicméně se musíme také zamyslet nad politickými podmínkami v členských státech, což znamená v mnoha ohledech, že ti, kteří pracují na trhu, jsou vlastně bezbraní. A myslím si, že nejjednodušší způsob, jak to učinit, je pochopitelně byl tady ten kolaps v roce 2013 a e, myslím si, že v té době asi komise měla zajít dál, měla být smělejší a měla vyslat jasnější signál. Čili já bych podpořil iniciativu, což je krok správným směrem a myslím si, že zlepší podmínky pro všechny zainteresované. Co se týče těch nejlepších praktik, tady to není dostatečně precizní. Myslím, že bychom se měli podívat na eh, jiné praktiky, mm, třeba praktiky zprostředkovatelů a tak dále, agentů. Myslím, že sektor eh, eh, tak sektoru také nejde ta slušnost, nejde o tu slušnost v tom obchodování a to nás trápí. My jsme ehm, vypracovali pozměňovací návrhy a ty předložíme zpravodajce. Děkuji. Děku, dobrý, děkuji, paní Peti. Eh, já čestitám gospođi. Děkuji vám. Eh, děkuji paní McGuinness za skvělou práci a za její úsilí eh, v boji proti nekalým praktikám. Je důležité prezentovat, jaké akce lze uskutečnit v boji proti té, to praxi, protože má velmi negativní dopad na zemědělce a malé podniky. Může to vést k jejich naprostému bankrotu. Proto je důležité stanovit opatření, která podpoří malé a střední podniky a které se současně dotknou velkých řetězců a velkých podniků. Co se týče nekalých obchodních praktik, vidíme, že tak, třeba v Chorvatsku je vydírání zcela běžné. A není možné nechat naší vládu e, dělat, co chce, protože ona se nesnaží e, velkým řetězcům e, házet klacky pod nohy. Takže šest předsedů prezidentů firem, eh, zemědělských firem v Chorvatsku eh, dosvědčilo, že byly a minimálně jednou obětí vydírání ze strany velkých řetězců. A eh, zemědělci a malé podniky potvrzují, že čím dál hůře přežívají v důsledku finanční zátěže a netroufají si ale o tom hovořit na veřejnosti kvůli tomu, že právě jsou vydíráni. A velké řetězce v Chorvatsku nakupují výrobky e, e, za strašně nízké ceny, kvalitní a prodávají je pod vlastními značkami potom v jiných evropských zemích. V Chorvatsku naopak máme Eh, dovezené méně kvalitní výrobky, které jsou ale často označené jako chorvatské, protože je to chorvatský supermarket, který je balí. A v těchto eh, pozmínkách tedy chorvačtí zemědělci trpí, jejich ceny jsou stlačovány nepřiměřeným způsobem a právě tito zemědělci eh, nakonec nesou všechna rizika, protože E, překupníci e, nedodržují své závazky ve smlouvách a s tím musí něco udělat Evropská unie, protože chorvatský stát tím nedělá nic. Děkuji a nyní paní Senra. Eh, gracias, presidente. Eh, gracias, señora por su trabajo. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji paní McGuinness za její práci. Chtěla bych říct celou řadu věcí. Myslím, že když se eh, zruší regulace výroby a po celé Evropě bude nabídka eh, převyšovat poptávku, tak eh, všechny ty dobrovolné mm, kodexy a to, co máme v EZP, nevyřeší náš problém. Španělská vláda se inspirovala příkladem mlékárenského průmyslu a paní Meganes o tom vlastně také hovořila. U nás v Kalici se ukazuje, že eh, to, co udělala španělská vláda, ale eh, vůbec k ničemu není. Probíhá eh, mobilizace v tom každodenním obchodu od června a od a minulý, eh, minulou sobotu 5,6 milionů litrů mléka eh, eh, stojí na venkově, protože ta situace je naprosto neudržitelná. Oni tady hovoří o blokování toho průmyslu, o blokování distribučních sítí. Je to taková mléčná stávka, dovolíte-li. A zdá se, že to je schopné mobilizovat eh, lidi, je to obrovský objem mléka. Galicie eh, vyrábí asi 50% eh, všeho mléka ve Španělsku. Takže to potom stačí k tomu, aby se lidé dostali za stůl a dosáhli dohody. Důležité je abychom se eh, vrátili k té dohodě a snažili se ji implementovat. Zulo. Děkuji nyní má slovo pan Zulo. Grazie, prezidente. Grazie, kolega. Děkuji. A děkuji paní McInnes. Protože eh, velice eh, stručně udělala přehled těch nejdůležitějších věcí. Vývoj eh, konkurence už sledujeme dlouho, ale ehm, je tady poměrně základní otázka, o které dnes hovoříme. protože eh, dobrovolné iniciativy selhávají. Nemůžeme dále jít tímto směrem. Musíme přijmout nějaká rozhodnutí a postarat se o to, aby eh, ty dobrovolné kroky, eh, aby to bylo omezené. Protože nejslabší, protože eh, eh, to je slabý člověk řetězce, ale nejdříve je tady spotřebitel. Dnes vidíme, že výrobci jsou slabí finančně i ve svých organizacích už nejsou schopni postavit se eh, velkým eh, malou obchodníkům. Takže často musí přijímat eh, zakázky, které nejsou férové a vůbec jim nezaručují přežití. Proto je nezbytné, abychom opět byli jednotnou Evropou, abychom opět pomohli našemu zemědělskému sektoru protože eh, jinak vůbec nebude dávat eh, smysl už hospodařit. Samozřejmě je tady také otázka komercionalizace a marketingu, a distribuce. S našimi iniciativami bychom prostě měli předložit nějaké základní pokyny, minimální standardy a pokud všechny členské státy je přijmou, tak uvidíme, že prostřednictvím tohoto procesu. prostě uvidíme to, co se, e, e, to, co se bude dít. A v některých členských státech opravdu e, vytvořili dobré postupy. Děkuji a nyní má slovo pan Ropé. Ačiū pirmininkė, prisidedu prie sveikinimų. Děkuji, pane předsedo. Já také eh, poděkuji paní McGinnis. Eh, doufám, že tenhle dokument eh, bude přínosný. V Litvě jsme měli podobnou situaci letos na jaře. Parlament schválil regulaci mačného trhu, vstoupí v platnost letos na podzim, ale vůbec zatím to dopad nemělo, protože jsme nalezli způsob, jak regulovat malou obchodní přerážku. Já jsem připraven na zákon, ale všichni uh, mm, byli proti, takže se to nakonec zdalo. Teď připravujeme petici a, a výrobci a spotřebitele eh, žádají instituce EU, aby zavedly eh, povinný regulační systém podavatelském řetězci a doufám, že do eh, září sebereme všechny ty podpisy. A je tady několik argumentů. Dnes jsou naši zemědělci bezmocní, nikdo je nechrání. Vydělávají akorát tak, aby chovali. Na začátku roku vzhledem k ruskému embargu dostali eh, extra podporu No, výrobci eh, snížili, ale mm, takové ceny, eh, že ta podpora je nesmyslná. Si prostě hlavně musí eh, vyrábět včas a v dobré kvalitě a a povinností našich národních a evropských institucí je zajistit, aby dostávali spravedlivé odměny podle jejich nákladů, protože jinak ty hry a intriky prostě to nepřinese žádné výsledky a těžko se chápe, že zpracovatelé mají nějaké právo. A jedno, ať už se jedná o mléko, o ovoce nebo o brambory, placo, platit jinou cenu za stejnou kvalitu. Já vůbec nechápu, jak něco takového můžeme připustit. Děkuji. Merci, la parole tam... Děkuji a nyní má slovo pan Danta. Děkuji, pane předsedo. Když jsme svěřili tuto zprávu paní Megikines, tak jsme věděli, že to bude kvalitní a nejsme rozhodně zklamáni. Já bych eh, si přála, abychom při této příležitosti si položili dvě otázky. Za prvé, když jsme se snažili v rámci eh, jednotné organizace trochu posílit roli výrobců, Evropská komise, v jejíž je to kompetenci, nás donutila v rámci práva hospodářské soutěže omezit združování výrobců na podíl trhu, který nemůže překročit 15 nebo 20 eh, podle typu výroby 33 v případě mléka. A tak se divíme, proč mlčí, když e, pozorujeme, jakou rychlostí se spojují řetězce e, distribuce a jakou váhu představují v některých našich zemích. Všude dnes vidíme e, skupiny, které sami představují více než 15 celkové distribuce a které pokračují v této válce nejnižších cen eh, na úkor svých dodavatelů. Takže nevím, jestli v této zprávě bychom se neměli také Evropské komise zeptat, jakou filozofii tedy hájí v oblasti hospodářské soutěže. Od té doby, kdy vznikla Evropská unie, právo hospodářské soutěže bylo koncipováno z jediného pohledu a sice sloužit spotřebiteli, občanovi spotřebiteli. Nenacházíme se v Evropě, kde dnes je vysoká nezaměstnanost. Nedostali jsme se tedy v této Evropě do doby, kdy hospodářská soutěž má také sloužit občanovi pracujícímu. A když hovořím o pracujícím občanovi, tak myslím všechny formy práce, včetně práce zemědělců v rodinách rodinných farmách. Týká se to prostě všech odvětví výroby. A my máme povinnost položit tuto otázku, protože jestliže právo hospodářské soutěže bere potaz pracující, vezme v potaz pracující občany, pak by mohlo dojít ke krokům, které nebudou nadále podporovat iniciativy pro takzvané sloužení spotřebitelům za cenu nejnižší ceny. Čili já předložím pozměňovací návrh právě v tomto směru. Děkuji vám. A nyní Paul Brannen. Okay, um... Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že zcela zjevné, že nekalé obchodní praktiky jsou indikativní, co se týče trhu a to je vidět v potravinovém řetězci, je tam taková nerovnováha, především co se týče mléka a mléčných výrobků. V tomto procesu je často mléko zneužíváno a je důležité zapojit farmáře do těchto iniciativ dodavatelů. Myslím, že eh, spolu s paní Mignis bychom rádi, aby farmáři se zapojili do této iniciativy dodavatelů na dobrovolné bázi a je třeba se z tohoto procesu iniciativy poučit. A myslím si, že pokud se nám to zdaří, což by mohlo, nebude potřeba eh, vytvářet zvláštní legislativu, ale je třeba tady zajistit určitou koordinaci. Myslím, že komise by právě tuto koordinaci mohla zajistit. Ehm, čím delší ty dodavatelské řetězce jsou, tím více potenciálních problémů. Tyto dodavatelské řetězce jsou také velice problematické z hlediska ekologického a klimatického. Proto je tady mnoho důvodů zajistit jejich zkrácení, což bude užitečné i pro spotřebitele. Jim tady mluvil o tom slonovi v místnosti, jakožto o maloobchodních řetězcích. Ale já si myslím, že tady jsou dva sloni. Na jedné straně je to malobrodejce, ale i spotřebitel. Myslím si, že spotřebitel je stejně významný, protože supermarkety budou reagovat na to, co chtějí zákaznici. Pokud chtějí zákaznici nějakou zeleninu z Větnamu, protože to využívá nějaký šéf kuchař televizi, tak tam prostě půjdou a budou ho chtít a najednou se to objeví na pultech. Také z 90. let máme eh, příklad, kdy spotřebitelé chodili do supermarketů a chtěli záruku, že to, co kupují tehdy z třetího světa, eh, ne, z, z rozvojového světa, že se to vyrobilo za spravedlivou cenu. Fair trade. A mnohé mainstreamové eh, supermarkety zajistí produkty s takovouto značkou, s takovým označením, že pěstitelé banánů nebo kaka dostali spravedlivou cenu ale v Evropě nemáme ekvivalent pro naše vlastní zemědělce, takže pokud spotřebitel přijde do supermarketu u nás a chce koupit něco z Evropské unie, nemáme absolutně páru o tom, zdali mu bylo zaplaceno spravedlivě nebo ne. Ehm, sice nám to řekne, eh, jestli je to organické, nebo jestli eh, se chovali k zvířatům o, eh, dobře, ale ne zdali se zacházel spravedlivě s zemědělcem. Já se omlouvám, že jsem přišel dnes pozdě, ale měl jsem setkání s Národní asociací farmářů Anglie a Walesu, abychom právě mluvili o této možnosti vytvoření systému certifikace. A právě NFU poukázali na to, a teď reaguje na pana Dentena, na zákony o rovné soutěži, takže bychom měli eh, zavést označení o férově ceně, aniž by to nenaráželo na naše pravidla o hospodářské soutěži. Takže maloprodejce má určitou moc, ale spotřebitel také. Myslím, že 20 až 30 evropských zákazníků by bylo ochotno platit extra za mléko, za doma, vypěstované jídlo, pokud by tam byla záruka určité certifikace s tím, že peníze půjdou přímo farmářům. A to je velký trh dvakrát tak velký jako hm, trh trade. Jsou spotřebitelé, kteří nejsou schopni platit více, jsou spotřebitelé, kterým je to jedno, ale tam asi 30% zákazníků, kteří, kterým to jedno není a byli by ochotni si platit za místně vypěstované jídlo, ale pouze pokud existuje systém certifikace a na to bychom se měli naléhavě podívat. Oui, merci. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Buda. Eh, Děkuji, skutečně stručně. Gratuluji zpravodajce k úžasné práci, protože je zásadní, abychom měli v této oblasti regulaci. My všichni víme, že vyprodukovat není tak problematické, ale je problematické prodat. Takže toto je třeba Eh, zajistit. Víme, jak je regulace eh, náročná. Pokud se podíváme na potenciální regulaci eh, maso, masných produktů a jejich označování, tak skutečně tady byl velký odpor. Kolegové to mluvili. Zájem spotřebitele. No jistě, že chceme chránit zájmy zemědělců. Nicméně tento zájem je přímo propojen se zájmy spotřebitele. Protože spotřebitel musí vědět, eh, co jí. Kolega z Německa uváděl, že je to stávající jev, kdy například mléko se vlastně dováží z úplně jiné země, k ním. Nemůžeme přece trestat spotřebitele. Měli bychom jít po maloobchodních řetězcích, alespoň u nás takto v Rumunsku. Měli bychom se zaměřit i na zájmy spotřebitelů. Musí vědět, co budou jíst, protože je to na nich, aby si zvolili, co budou jíst, jestli je to z Větnamu nebo z Evropské unie. Děkuji, pan Des. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní McGuinness opravdu srdečně za její skvělou práci. A podobně, jak už říkali předřečníci, to oceňuji. Jsme taky moc rádi, že Eh, vedení našeho výboru se tomuto tématu věnuje. Já jsem o tom hovořil již eh, s kolegy. A co se týče malou obchodu, nemám žádný konkrétní příklad za uplynulých deset let, příkladu, kde spotřebitel měl opravdu eh, na vybranou nebo kde mohl udělat informované rozhodnutí. Eh, řetězce nabízejí eh, čím dál nižší ceny výrobcům a vyrábějí pod vlastními značkami, ale ten spotřebitel opravdu nemá možnost se dozvědět skutečný původ té potraviny. A co se týče problému minimální garantované ceny pro zemědělce. To by bylo pro zemědělce opravdu velmi důležité. A co se týče dodaných množství a, a lhůt, to je další důležitá věc. a vím, že je v našem zájmu na tom pracovat a taky, že budem. Děkuji. A nyní má slovo pan Bovy. A pane předsedo, především bych chtěl ocenit eh, odvahu paní McGuinness, protože to není první zpráva o potravinových řetězcích, to není první zpráva, kde se hovoří o tom, že je třeba pokrýt náklady, eh, kde je třeba eh, zařídit, aby výrobci mohli prodat za ceny, které jim pokryjí náklady a že je potřeba obnovit dělbu nadhodnoty mezi výrobci, zpracovateli a distributory. Je to pět šest zpráv, kdy říkáme stále to samé. A zase je to zpráva z vlastní iniciativy. To znamená, že nejde tady o náš výbor, tady jde o Evropskou komisi, která již léta odmítá pokročit, odmítá udělat cokoliv, aby odpověděla, reagovala. Jediná odpověď, kterou jsme dostali při diskusi o reformě společné zemědělské politiky, bylo, že zablokovala reformy v oblasti společné organizace trhu. Tak už bych řekl, že toho bylo dost. Já nevím, o čem máme zase s panem Filoganem diskutovat. Já si myslím, že pokud jsme přesvědčeni, že je potřeba hájit výrobce, a zajistit spravedlivé rozdělení nadhodnoty v potravinovém řetězci, tak musíme přijmout jasné rozhodnutí. 5. října se uvidíme s panem Filoganem a já si myslím, teda v parlamentu ve Štrasburku, a já si myslím, že mu musíme dát ultimátum. Já vám nerozumím. Dobrá, a zítra, dokonce zítra se s ním uvidíme ještě lépe. Dobrá, takže zítra mu jasně řekneme, buď přijmete legislativní návrhy na ochranu zemědělců, anebo s vámi nemáme co dělat. Jestli budeme zase poslouchat nějaké řeči eh, ze strany komise, které ne, nejsou v ničem přínosné ani zajímavé, tak navrhuji, aby zemědělský výbor eh, skoncoval s těmito eh, šeškárnami jako by diskusemi s Evropskou komisí. Děkuji panu Bovému a nyní vracím slovo paní McGuinness, aby zareagovala na tuto diskusi k její skvělé zprávě a pak přistoupíme k poslednímu bodu a sice k hlasování. Thank you. Um... Mnohokrát děkuji. Děkuji vám všem eh, za připomínky pozitivní i pochybovačné. Vyslechli jsme si 27 řečníků takže je vidět, že výbor ho o tuto oblast má velkou zájem, velký zájem. Je třeba, aby si kolegové ještě jednou přečetli zprávu pečlivě a aby zajistili, kde můžeme zasáhnout, abychom um, získali efektivní výsledek, protože pokud se budeme snažit do této zprávy vložit úplně všechno, tak možná přijdeme o víc, než jsme původně chtěli v první instanci. Um, nezapomeňte, že zpráva IMCO je také otevřena pozměňovacím návrhům, takže vaše kolegové mohou návrhy předkládat ke zprávě, která je nabitější a tam je termín 17. ve čtvrtek. Co se týče soukromého označování, to je problém. O tom mluvil už původně pan eh, De Castro. Měli bychom se pečlivě zaměřit na tom, kde bychom to mohli upravit, pokud bychom to mohli nějakým způsobem propojit na zemědělce, tak bychom to tady mohli ponechat. A je tady celá eh, řada eh, námětů, všechny tyto návrhy jsem si zaznamenala a k tomu, co říkal pan Bove na konci. Já sice nejsem tady, aby hájila pana Hogana, to může udělat sám, ale je to první komisař, který na tuto věc poukázal. A myslím si, že je to důležité. Také pan Juncker, pokud se podíváte na jeho závěry, tak i on se vyslovil této věci. My tady sice nemáme řečení, ale máme tady aspoň náznak komise že má o tuto oblast zájem. A v neposlední řadě jsme tady, protože mnozí z nás, včetně vás, tlačíme na nějaké jednání, na akci, protože je tady indikace nějakého posunu, ale my říkáme, že bychom za tímto účelem měli mít legislativu. Doufali jsme, že komise nám podá zprávy o tom, eh, zdali se bude jednat do konce roku, pokud jsem to dobře pochopil, tato zpráva do konce roku nepřijde, možná v roce 2016, komise se k tomu možná vyjádří. Budu se těšit na pozměňovací návrhy a budu se těšit na spolupráci se s těm všemi stínovými zpravodaji. Děkuji. Merci, Madame McGuinness. Děkuji paní McGuinness za tyto informace i za kvalitu vaší práce. Je vidět, jak opravdu oceňujeme, jak významné téma to je zastávající situace na půdě Evropské unie. Takže nyní přistoupíme k poslední zprávě tohoto dne. tedy tohoto dopoledne. date. Donc, comme je l'évoquais à l'instant, tak jak jsem říkal, poprosím vás ještě o pár minutek eh, soustředění přistoupíme k hlasování o, sta, o zprávě pana Sikierského eh, eh, o, o odstranění překonaných legislativních textů, jak říkal on sám, Eh, nemůže se dnes zúčastnit, protože je na radě v Lucemburku. A, takže ještě jednou eh, mě pověřil, abych ho omluvil. Pan Sikerský samozřejmě se staví příznivě k návrhu komise, eh, která chce zrušit směrnici z roku 1976, která stanovuje maximální množství e- rukové kyseliny v olejích a tucích vzhledem k tomu, že to potom převzalo nařízení z roku 2006 a kromě tohoto nařízení z roku 2006 o Fondu pro restrukturalizaci cukrovarnického průmyslu a tento fond na konci řepné kampaně roku 2009-2010 zanikl, tak ehm, za účelem dosažení schody v prvním čtení s radou pan Sikersky předložil jeden jediný pozměňovací návrh k této zprávě, který doplňuje odkaz na vnitřní trh na základě k otázce právního základu návrhu. Právní základ hm, tedy dostal příznivé hodnocení ze strany Jury, takže můžeme hlasovat o tomto návrhu bez problémů. Takže dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu předloženém zpravodajem panem Sikierským o dodatečném právním základu, protože výhradu výbor Jury stáhl. Takže kdo je pro pozměňovací návrh pana Sikierského? Kdo je proti? Zdržel se? Dva? Děkuji vám. Takže pozměňovací návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o návrhu, o legislativním návrhu v pozměněném znění e, elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat 36 hlasy pro, e, nikdo proti a dva se zdrželi. Takže zpráva byla přijata a já vám děkuji. A nyní budeme hlasovat o legislativním návrhu rovněž elektronicky. Zahajuji hlasování. Le vote est fermé. Končím hlasování. Takže usnesení bylo přijato 37 hlasy pro, dva se zdrželi. Děkuji, končím hlasování a tím jsme dokončili program našeho dopoledne, takže se tady zase sejdeme v 15 hodin. Dobrou chuť ve spolek. Yes. 12h29. 12h29.